So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Vážení kolegové, jste tady tak můžeme začít. Já jsem velmi rád, že tady na úvod Lucemburského předsednictví můžeme přivítat ministra pro zahraniční záležitosti a evropské eh, záležitosti eh, a také pro zahraniční obchod. Jean Asselborn je tady dnes eh, mezi námi. Vítejte tady, pane ministře. Téma jsou priority lucemburského předsednictví v oblasti mezinárodního obchodu. Myslím, že tady je celá řada napínavých témat, nejenom nutně přímo souvisejících s obchodem, ale také souvisejících s lepší legislativou. A také budeme se hovořit s vývojem finanční situace Evropské unie, ale Eh, to souvisí s politikou sousedství, s Ukrajinou a v neposlední řadě také s dalším rozvojem multilaterálního přístupu. Jak tedy to dále bude pracovat VTO? Víme, že v prosinci se má konat všeobecná konference v Keni, takže celá řada velkých eh, výzev. Potom jsou to ještě tři důležité legislativní nástroje, které před námi stojí, které by bychom měli dále eh, rozvíjet. Jednak jsou to ty konfliktní suroviny nerostné. Relativně důležitou otázkou je také reciprocita v uveřejných zakázek a především, a pro mě osobně je to velká priorita, je to otázka nástrojů na globálním trhu u obraného průmyslu, například eh, v sektoru ocely, to je velmi asi irrelevantní pro Lucembursko. A potom eh, jsme také včera eh, vedli, měli slyšení nebo diskusi o, o transparentnosti v obchodní politice. Hovořili jsme včera s zástupcem Unii, Centrálu, a o tom, eh, jak by se to mělo promítnout nejenom do nových, eh, nových obchodních hodl do těch stávajících a my tedy s napětím očekáváme, jestli rada udělí eh, mandát pro to, aby bylo možné o těchto otázkách souvisejících s transparentností dále jednat. Tolik tedy ode mě na úvod k tomuto bodu našeho programu. Pan Asselborn bude mít projev na úvod a potom máme tři čtvrtě hodiny na Eh, diskuzi. Takže ještě jednou eh, vítejte tady. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že tady mohu být dnes odpoledne mezi vámi. Já jsem si připravil úvodní slovo, ale protože jsme všichni politiky, tak bych chtěla zúraznit, že dnes je důležitý den. Po dlouhých jednáních jsme dospěli k dohodě s Iránem dnes dopoledne ve Vídni. A myslím, že to bude mít pozitivní dopad i na mezinárodní obchod. Už jsme viděli dopad na cenu ropy a Eh, je to tedy jednání s Iránem, který byl konstruktivní, který se vrací do mezinárodního společenství. A myslím, že to je velice zajímavý vývoj. Ty eh, třenice v arabském světě se dnes zakládají především na sporech mezi šíty a sunity a já doufám, že Irán dnes a především Saudská Arábie se dají dohromady a pokusí se vyřešit tuto nestabilitu, eh, která platí nejen pro arabský, ale pro celý muslimský svět. Eh, je to už 12. předsednictví Lucemburska a já jsem velice rád, že tady mohu být, protože 13 výborů eh, se zajímá o problémy, které jsou Eh, konfliktní, ale jsem rád, že tedy mohu přijít právě i na tento výbor. Nejprve tedy během 15 eh, minut bych představil priority našeho předsednictví. My jsme svůj program eh, vlastně nazvali heslem Unie pro občany. Chceme pomáhat občanům, podporovat podniky, především malé a střední podniky. Lucemburské předsednictví v návaznosti na své tradice eh, se bude snažit, aby právě občané stáli v jádru evropského projektu, protože více než kdy jindy je třeba dbát eh, na to, aby přímé zájmy občanů byly lépe zohledněny ve všech politikách Unie a proto lucemburské předsednictví spoléhá také na vás, že budete hájit eh, evropskou obchodní politiku, která bude inkluzivní, konzistentní a která bude otvírat skutečné příležitosti přístupu na trhy našich partnerských zemí. Lucembursko chce podporovat eh, otevřené obchodní prostředí, transparentní, které podporuje tvorbu pracovních míst. Jsme si samozřejmě vědomi požadavku a očekávání jednotlivých zúčastněných stran na transparentnost jednání jsou tady i jisté citlivé otázky, pane předsedo, které se týkají investic nebo zachování ekologických a sociálních norm EU. Právě v těchto souvislostech Lucembursko chce během svého předsednictví vést velice pravidelný dialog s parlamentem, komisí a také s občanskou společností a právě také v duchu této konzistence jednotlivých politik národních, evropských a multilaterálních, také odvětvových, to znamená, tady mám na mysli obchod, rozvoj, průmysl, životní prostředí, lidská práva a další, se bude lucemburské předsednictví s vaším výborem, pane předsedo, eh, snažit vést eh, naši práci během nadcházejícího půl roku. Nechceme jenom se soustředit na priority, chceme také být kontinuální, Eh, chceme pokračovat ambiciozně a pragmaticky přizpůsobovat se situaci a navázat na dobrý příklad našich lotyšských kolegů a já bych chtěl ještě jednou eh, jim poděkovat za vynikající práci v předchozím půlroce. Než se zmíním podrobněji o konkrétních tématech, pokud jde o multilaterální jednání, bilaterální, nebo pokud jde o legislativní otázky, chtěl bych ještě uvést aktuální a konkrétní příklad, který odráží význam eh, konzistentní a inkluzivní obchodní politiky. Ještě si všichni pamatujeme na děsivé obrázky z vraženého atentátu v Tunisku, který byl zaměřen na eh, hotel. Tunisko velice závisí na cestovním ruchu, protože toto odvětví zaměstnává 12 aktivních obyvatel. Je jasné, že tuniská ekonomika je tedy znovu velice eh, ohrožena a naléhavě potřebuje se diverzifikovat, pokud jde o typy hospodářské činnosti, ale především pokud jde o e, zeměpisná odbytěště. Obchodní politika Unie je nezanedbatelným nástrojem, který by mohl přispět ke zlepšení e, zaměstnanosti především mladých v Tunisku. A já jsem rád, že právě za našeho předsednictví se zahájí jednání o Eh, úplné a prohloubené obchodní dohodě s Tuniskem. Tak jako v případě Maroka půjde především o podporu zahájených reform. Chceme jim umožnit privilegovaný přístup na trhy EU v rámci konzistentní politiky sousedství, a to jak z hlediska politického, tak z hlediska ekonomického. Asi nemusím vysvětlovat, že tyto dohody by měly přispět k tomu, že Tyto eh, země se politicky stabilizují a zajistí si trvalý hospodářský růst. Takže po této odbočce bych chtěl eh, stručně zmínit eh, budoucí nebo chystané sdělení Evropské komise o obchodě. To by mělo být zveřejněno ještě na podzim, pokud si dobře pamatuji. Možná to není téma, které by bylo nějak přítomné vzdělovacích prostředcích, ale tato strategie určí směr naší obchodní politiky na dalších pět let a já tedy bych eh, se eh, o tom chtěla stručně zmínit. Poslední eh, takovéto sdělení Evropské komise je z roku 2010. Cíle EU a generálního ředitelství pro obchod tehdy byly především pokračovat v ambiciozním jednacím programu na všech úrovních v našem sousedství i e, mimo něj. Tehdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, od té doby se ji snažíme provádět, a to i v, politic, e, v obchodní politice. Um, umožnilo nám to prohloubit strategické partnerství EU, tak abychom posílili bilaterální ekonomické vztahy Evropy, abychom mohli hájit naše hodnoty a zájmy. Začali jsme více zdůrazněvat otázky udržitelného rozvoje, přístupu našich subjektů a především malých a středních podniků na trhy třetích zemí a e, na dodržování práv duševního vlastnictví. Začalo se pracovat na mnoha tématech, například jsme se snažili reformovat naši politiku ochrany obchodu. Ovšem stále nám ještě zůstává hodně práce. Ta nová obchodní strategie, která bude předložena na podzim, se bude bez pochyby eh, orientovat i na tyto cíle, protože některé ještě nebyly dosaženy a mezi tím se objevily i úkoly nové. Budeme tedy široce diskutovat v parlamentu i mezi členskými státy o našem pohledu na eh, novou obchodní politiku. Rada eh, ministru zahraniční věcí se zaměřením na obchod co bude přijímat závěry na toto téma 27. listopadu. Nejprve multilaterální otázky. VTO se sejde v prosinci v Nairobi, bude to desáté ministerské zasedání. Bilaterální agenda Evropy je velice nabitá, já se k tomu za chvilku vrátím, ale i to multilaterální uspořádání je pro mou zemi velice důležité i v obchodě. Bez VTO, bez jasných a nediskriminačních pravidel na multilaterální úrovni by obchodní globalizace byla spíše chaotická, bylo by obtížné dosáhnout společné dohody se všemi zúčastněnými subjekty, ať už to jsou rozvinuté země, nově se rozvíjející ekonomiky, rozvojové země, země severu nebo země jihu. Obchod není samoučelný. E, nerealizuje se jenom pro omezený počet e, průmyslově vyspělých zemí nebo pro nadnárodní společnosti. Obchod je především nástroj, který by měl umožnit všem zemím a našim e, spoluobčanům i lidem z jiných zemí, aby tedy těžili z bohatství tohoto světa, aby se podíleli na inkluzivním růstu a aby mezi nimi probíhaly výměny přesahující ryze ekonomický aspekt. Při zahájení eh, jednacího kola z Dauha si VTO vytyčila jasný cíl připravit cestu pro lepší integraci rozvojových zemí do hospodářství, které se neustále mění, a to prostřednictvím flexibility, která bude určena pro ty nejchudší, eh, prostřednictvím snižování celních překážek, které především blokují vývozy rozvojových zemí prostřednictvím otevírání rozvinutých a nově se rozvíjejících zemí. Dnes většina členů VTO jsou rozvojové země a můžeme na to být hrdí. Počet při zemí eh, těch nejméně rozvinutých, které přistoupily k VTO, to je skutečný úspěch. Před eh, téměř dvěma lety byla uzavřena dohoda o usnadnění obchodu byly zavedeny programy technické pomoci, eh, odvětvových výjimek pro, pro ty eh, nejméně rozvinuté země. A to všechno ukazuje změnu přístupu. Eh, k němuž došlo díky VTO a díky současnému jednacímu kolu. Ale ještě toho je hodně před námi. Do prosince musíme připravit půdu pro uzavření jednacího kola z Dauha. Pokud by se ta jednání do nekonečna protahovala, velice by to poškodilo důvěryhodnost VTO a především by to rozvojové země připravilo o příležitost lépe se zapojit do eh, celosvětových obchodních a investičních toků. Ještě k té dohodě o usnadnění obchodu. Rada se spoléhá na Evropský parlament v tom, že k ratifikaci této dohody dojde do října, pokud možno, tak aby EU mohla e, předložit svůj nástroj pro přistoupení k dohodě ještě před ministerským zasedáním v Nairobi. Na okraji desátého ministerského zasedání v Nairobi chceme také na politické úrovni uzavřít e, plurilaterální dohodu o environmentálních statcích. Eh, tato dohoda by měla být součástí větší konzistence obchodní, environmentální, průmyslové a inovační politiky. Vyjednavači se v současnosti zabývají prvním náčrtem kompromisu ohledně toho, jaké výrobky by měly být součástí této dohody a také se bude diskutovat o horizontálním textu dohody, kde se bude řešit především otázka služeb a necelních překážek. Tato dohoda bude klíčová jednak v souvislosti s klimatickými jednáními na COP21 v Paříži a v souvislosti s ministerským zasedáním v Nairobi. Ta dohoda bude otevřena pro všechny členské státy VTO, které by se chtěly přidat k tomuto ambicioznímu projektu, jehož ekonomické, environmentální a průmyslové dopady, když pominu eh, čistě symbolickou hodnotu, budou prospěšné pro Evropu a její partnery. Pokud jde o další plurilaterální jednání, chtěl bych především zmínit současné zablokování přeskumu dohody o výpočetních technologiích Doufáme, že se situaci podaří odblokovat v nadcházejících týdnech a měsících. Pokud jde o dohodu TISA, lucemburské předsednictví bude zajišťovat další jednání na radě protože podpora hospodářského růstu a tvorba pracovních míst pomocí transparentního obchodního prostředí musí vycházet z nediskriminačních pravidel. To jsou hlavní cíle dohody. A předsednictví tedy se bude snažit o to, aby tato jednání zachovala našim zemím eh, schopnost a možnost přijímat příslušné zákony. To znamená, že veřejné služby budou vyloučeny z jednání a budou zachována evropská opatření na ochranu soukromí. Za našeho předsednictví Rada konstruktivně bude podporovat toto jednání a v úzké spolupráci s komisí a parlamentem bude dbát na to, aby příprava nových pravidel pro obchod se službami byly v souladu s právem EU a aby zároveň to ale otevíralo nové příležitosti pro naše poskytovatele služeb. Nyní, pane předsedo, bych se chtěla zmínit o bilaterálních obchodních jednáních. Během našeho předsednictví se budeme snažit, aby jednání o dohodě eh, TTIP eh, dosáhly větší kvality, pokud jde o obsah, dialog a transparentnost. Teď probíhá tady v Bruselu desáté jednací kolo. Všichni víme, že nadcházející týdny a měsíce budou rozhodující pro definování další cesty u těch nejspolitizovanějších témat, ať už to jsou regulační otázky, služby, udržitelný rozvoj a nebo americké veřejné zakázky. Předsednictví se bude snažit pokračovat i v diskusích o reformě mechanismu ISDS. Jakožto předsednictví vítáme proaktivní úlohu Evropského parlamentu v těchto jednáních a já bych chtěl poděkovat parlamentu a zvláště výboru INTA za vyvážené usnesení. Díky němuž můžeme posílit eh, své stanovisko v jednáních s USA a můžeme dále postupovat v diskusích. Lucembursko vám bude plně k dispozici při řešení tohoto eh, velice konfliktního tématu. Chtěl bych především zareagovat na kritiky, které jsou často vyslovovány na adresu těchto jednání. Já ty kritiky chápu a musím připustit, že poslední odhalení týkající se NSA rozhodně neposílí důvěru naší občanské společnosti ve význam transatlantických vztahů. Nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že se rysuje takový multipolární svět, a vzhledem k tomu, že máme velice úzké vazby s USA, je taková podrobná a kvalitativní dohoda součástí řešení a může přispět k lepšímu porozumění na obou stranách Atlantiku. Už jsem to řekl mnohokrát v našem parlamentu v Lucemburku. My nechceme TTIP za každou cenu, ale chceme ji hodnot, dohodu, která bude obsahovat hodnoty EU, a určitě by to bylo lepší než dohoda dojednaná bez Evropy. V tomto duchu otevřenosti a dialogu se všemi aktéry chce Lucembursko uspořádat konferenci na téma TTIP v Bruselu. Tam by byly pozváni mimo jiné také sociální partneři. Budeme také informovat o stavu jednáních na rodě ministrů zahraničí se zaměřením na obchod v listopadu 2015. Pokud jde o Severní Ameriku, tam už před dvěma roky jsme uzavřeli obchodní dohodu s Kanadou, je to dohoda CETA, je parafována. Teď eh, se dokončují eh, právní úpravy a ve vhodný okamžik přistoupíme k podpisu dohody. Rada to považuje za dohodu ve smíšen, která, která spadá pod smíšené pravomoci takže naše národní parlamenty se k tomu budou vyjadřovat, bude se k tomu vyjadřovat také Evropský parlament a předsednictví bere velice vážně obavy eh, některých z investiční kapitoly eh, této dohody. Další prioritou lucemburského předsednictví v oblasti bilaterálních smluv je intenzifikace diskusí eh, ve snaze dosáhnout ambiciozní dohody o volném obchodu s Japonskem což jsme potvrdili i na posledním bilaterálním summitu 29. května 2015. Lucembursko bude konstruktivně podporovat diskuse týkající se veřejných zakázek, necelních překážek a duševního vlastnictví. V této souvislosti chci také zdůraznit nezanedbatelný dopad paralelních jednání o transpacifickém partnerství TPP, které potvrzuje ambice EU uzavírat obchodní dohody v Ázii. Lucemburské předsednictví také dohlédne na dobrý průběh posledních etap jednání o dohodě o volném obchodu s Větnamem, což je dohoda, která bude moci být uzavřena již brzy. Bude třeba ještě vyřešit poslední otevřené otázky s tímto jeho východním partnerem. Tato dohoda bude vynikajícím precedentem pro další partnery v tomto regionu, ať už jde o liberalizaci cel, otevírání trhů, dodržování práv duševního vlastnictví nebo udržitelného rozvoje. Já jsem především rád, že Větnam, který byl dlouho předmětem lucemburských programů rozvojové pomoci, dnes se chystá uzavřít bilaterální obchodní dohodu s EU a právě za našeho předsednictví. Obecně podpoříme snahy o prohloubení našich hospodářských vztahů se zeměmi ASEAN, a to jak na úrovni biregionální, tak prostřednictvím bilaterálních dohod. EU e, je připravena znovu zahájit jednání s Malajzií a spoléháme se e, na další e, politická jednání, která by přispěla k dohodě s Thajskem. V této souvislosti také budeme sledovat jednání o investičních dohodách s Myanmarem a s Čínou. Eh, chceme našim hospodářským subjektům eh, umožnit zlepšení ochrany evropských investic, posílení právní jistoty pro investory a omezení investičních překážek. Rovné zacházení s investory a zvýšení množství investic na obou stranách jsou klíčovými aspekty těchto dohod. Lucemburské předsednictví se bude snažit o ambiciozní přístup i v oblasti udržitelného rozvoje a transparentnosti. Také musím zmínit ještě další azijské partnery, Nový Zéland a Austrálii. To jsou země, s nimiž chce také Evropa zahájit obchodní jednání. V příštím půlroce bychom tedy měli definovat e, potřebné parametry pro taková jednání. Konečně ještě očekáváme, zda nedojde k obnově jednání o volném obchodě s Indií. Jednání e, se zablokovalo před posledními volbami v Indii, zatím se to ještě nevyřešilo, ale EU je připravena pokračovat v jednáních s New Delhi. Krom, eh, v rámci těch stávajících dohod chceme aktualizovat naši dohodu s Mexikem a doufáme, že příslušná jednání budou zahájena co nejdříve. Dále chceme nadále monitorovat takzvaný eh, proces scopingu v Chile. Chtěli bychom také vylepšit naši dohodu o volném obchodě z roku 2002. V Jižní Americe se ještě budeme Eh, snažit udělat maximum pro to, aby se dokončilo přistoupení Ekvádoru k zóně volného obchodu EU, Kolumbie, Peru. Ještě bych se zmínil o Mercosuru, kde, což tedy Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay a Venezuela, kde přes veškeré snahy bohužel eh, jednání ještě potrvají dlouho a teď čekáme eh, nabídku od kolegů z Mercosuru, která by měla přijít do konce roku. Čekají nás ještě další výzvy na, ve východních zemích, zvláště v zemích východního partnerství. Jak víte, prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu s Ukrajinou vstoupí v platnost 1. ledna 2016. V tomto kontextu evropští, ukrajinští a ruští experti budou pokračovat v trilaterálních jednáních. Snaží se Eh, zabránit tomu, aby tato dohoda způsobila ještě další zhoršení politické situace v této oblasti. Dialog musí pokračovat s ohledem na zájmy jednotlivých stran a eh, s ohledem na suverénní volby našich partnerských zemích. Vím, že tato koordinace nevyhovuje všem, ale musíme zůstat otevření a také pedagogičtí v tom našem přístupu k zemím eh, východního sousedství. Rusko bez pochyby bude těžit z posílení hospodářských výměn v Evropě, a to i prostřednictvím obchodních dohod uzavřených mezi EU, Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií. Evropa je připravena prohloubit své ekonomické eh, vztahy případ od případu se sousedními zeměmi. V tomto kontextu připomínám, že komise předložila návrh na řízení týkající se toho, že by do práva EU byl zapracován mechanismus proti obcházení a doložka, eh, ochranná doložka, tak jak eh, jsou uvedeny v dohodě o přidružení s Moldavskem a s Gruzií. Lucemburské předsednictví se bude snažit podporovat eh, související legislativní postupy, bude se snažit připravit stanovisko Rady k tomuto tématu. Rádi se také vyslechneme názor parlamentu a doufáme, že eh, budou rychle zahájeny trojstraná jednání. Dále chceme eh, v rámci VT uzavřít dohodu s Kazachstánem, také dohodu tedy o partnerství a spolupráci. Dále bychom chtěli získat eh, jednací mandát od Rady pro nepreferenční rámcovou dohodu s Armenií a dále budeme rozvíjet Eh, privilegované obchodní vztahy s našimi africkými partnery. Eh, dohody o partnerství a o hospodářské spolupráci jsou eh, příležitostí, jak posílit naše vztahy s touto částí světa na novém základě, na základě rovného postavení, abychom zajistili lepší konsistentnost našich vztahů, které jsou samozřejmě poznamenány mnohými výzvami. Toto by nemělo posloužit jenom dalšímu hospodářskému rozvoji u našich partnerů, ale také by to mělo posloužit lepšímu porozumění mezi našimi dvěma kontinenty. A na závěr bych ještě chtěl se zmínit eh, probíhající eh, projednávání eh, legislativy. Jednou z priorit našeho předsednictví je návrh nařízení o konfliktních nerostných surovinách. Tady jde o to, jak zajistit právní jistotu a transparentnost eh, dodavatelského řetězce. Jde o to, jak eh, zlomit tu vazbu nebo odstranit tu vazbu, která existuje mezi těžbou nerostných surovin a financováním konfliktu. Evropský parlament eh, již hlasoval o pozměňovacích návrzích k tomuto návrhu 20. května a lucemburské předsednictví tedy vyvine veškeré úsilí, aby bylo možné finalizovat pozici rady Eh, samozřejmě zohlednit také pozměňovací návrhy parlamentu. Eh, na základě toho bychom chtěli získat eh, vyjednávací mandát rady, abychom mohli zahájit třístranná jednání tady v parlamentu. I tady bude důležité, abychom dbali na to, aby toto nařízení mohlo být provedeno, no, prováděno v praxi, aby to bylo ku prospěchu místních obyvatel a aby také byl zajištěn přístup k nerostným surovinám evropských eh, společností, a to eh, v duchu transparentnosti a dodržování mezinárodních pravidel. Špatné nařízení, které by, by mohlo vést k tomu, že by někteří, eh, některé firmy opustily tyto regiony, což by samozřejmě nebylo k prospěchu ani jich, ani těchto zemí. Toto jsou tedy naše základní principy, kterými se budeme řídit během našeho předsednictví. A další, druhý bod je změna nařízení týkající se obchodu s některým eh, zbožím, které by mohlo být použito k provedení trestu smrti nebo mučení. Toto nařízení jež bylo přijato za lucemburského předsednictví v roce 2005, před deseti lety, ale bychom tedy eh, chtěli zvláště dbát na to, aby eh, tato změna proběhla dobrým způsobem. Diskuze na radě o té novelizaci již postoupily a rádi bychom věděli, jaké, jaký bude postoj parlamentu k této věci. Lucemburské předsednictví si stanovilo cíl eh, eh, získat mandát eh, rady k přijetí tohoto návrhu a poté zahájit na jednání s parlamentem a celý tento proces revize ukončit do konce roku. Po nás ale zase přijdou nizozemci, takže i ti budou mít určitě vynikající předsednictví. My si jsme také dobře vědomi, že parlament čeká na reakci rady týkající se Modernizace nástrojů na ochranu obchodních zájmů, tedy antidumping. Parlament již přijal svůj postoj během prvního čtení v dubnu 2014. Nicméně české státy ještě jsou rozděleny v otázce eh, pravidel, eh, pravidla nižšího cla a ta debata ještě nebyla úplně ukončena, takže se tento problém eh, vyřešit nepodařilo. Eh, předsednictví eh, zastávalo takový střední postoj mezi těmi dvěma stanovisky ještě pořád, ale je potřeba si analyzovat možná řešení a to platí rovněž i pro toho budoucí debatu o statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Čekáme ještě pořád na právní analýzu komise Eh, k této věci a potom si dovedeme představit, že bychom eh, mohli proskoumat eh, způsob, jak postoupit ku předu. Tolik tedy, pane předsedo, program našeho předsednictví. My rozhodně nebudeme zahálet těch nadcházejících šesti měsících a samozřejmě rádi se seznámíme s vašimi názory a budeme co nejvíce konstruktivně spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře. Teď máme 20 minut na diskuzi. Bych navrhoval tedy dát každému členu výboru dvě minuty. Paní Redinke eh, má slovo jako první. Já vám děkuji, pane předsedo. Asi není možné během dvou minut všechno říci, přestože budu mluvit velmi stručně. Já bych jménem EPP poděkovat eh, panu ministrovu za všechny podrobnosti o těch probíhajících eh, projektech a eh, budoucí práci a určitě se asi zhodneme na tom, že Evropa eh, v současnosti potřebuje více integrace. A je to právě v oblasti vnějšího obchodu, kdy je, můžeme přispět k vytváření solidních mezinárodních pravidel a ukončit um, směřování k těm nejnižším možným standardům, jak se tomu někdy říká. Když si čtu eh, program lucemburského předsednictví, tak ty klíčové pojmy jsou tady konsistentnost eh, a transparentnost, eh, ale to samo o sobě nestačí. Já bych se chtěl podívat ještě na ten problém kontinuity. Abyste sám říkal, pane předsedo, že Komise připravuje novou zprávu o budoucnosti eh, obchodní strategie. Já se chci zeptat, jestli eh, skutečně vzhledem té kontinuitě je potřeba vyjednávat s našimi partnery o těch obvyklých tématech, jako jsou cla, anebo jestli bychom neměli s novým partnery jednat o nových věcech. Eh, teď mám na mysli například země BRICS Jde o to, že to jsou potenciální partneři, kteří by eh, mohli nejvíce přispět k hospodářskému růstu a ptám se tedy, jestli lucemburské předsednictví bude prioritizovat i nové partnery. oblasti eh, TISA se eh, nebo oblasti TISA se neprojevuje ve vašem pracovním programu, ale přitom je tady řada států s námi vyjednávají, včetně Spojených států, které z toho dělají prioritu a víme, že plurilaterální eh, formát je vždycky velkou výzvou. Už se to projevilo i v Dauha. kde jednou z možností byla i multilateralizace eh, před tím jednáním v Nairobi. Také se hovořilo o konsistentnosti a koherentnosti. Ano, i tady eh, je to potřeba, protože vzhledem k tomu, že se neustále násobí eh, různá jednání, tak si musíme vědomit, že potřeba zajistit to propojení mezi jednáními na mezinárodní úrovni, na evropské úrovni, kde eh, ty aktéři jsou rada a parlament na dvou stranách, kde někdy to úplně neharmonizuje nebo ne, není v souladu a potom jsou to členské státy a místní orgány. A my eh, čekáme na to, až eh, komise zaujme k tomu stanovisko. Měli bychom využít těchto synergií. Je to otázka, o které se málo kdy mluví. Eh, fyzické překážky se sice vytrácejí, ale Evropská unie je kolikrát nahrazuje kus měsící různých regulačních pravidel. a Evropský parlament by byl proto, aby v budoucnosti panovaly skutečně rovné podmínky pro všechny a aby ta pravidla byla jasnější. Jasnost v těchto věcech například parlament požadoval u TTIP, tak jsme stanovili jasné rudé linie a mě by zajímalo, co si o tom myslí obecně lucemburské předsednictví, jestli o tom rada bude diskutovat a eh, jak se rada staví k například k těm arbitrážním řízením mezi investorem a státem, kde parlament se k tomu vyslovil velmi jasně. My tedy čekáme na to, jakým směrem budete chtít vydat v oblasti ISDS a velkým zájmem také eh, čekáme na konferenci sociálními partnery. Co se týče transparentnosti, to eh, jsme také eh, požadovali, ale já se chci ptat, proč ta transparentnost se objevuje tady, ale ne někde jinde. Například neexistuje žádné konsistentní pravidlo pro TISu, tam e, jsou to tržní eh, pravidla, ale ne u TTIP, u TTIP jsou to, je to poziční materiál, u každé kapitoly u TISy e, eh, máme k dispozici pouze Wikileaks. A teď k těm legislativním návrhům Eh, týká se to například EPA, TDI. Mm, k tomu postoj komise je jasný, ale i parlamentu a rada pořád eh, se k tomu nevyjádřila. Eh, mohl byste se postavit do toho, aby tedy rada zaujala nějaký postoj, protože ve těch diskuzí, které vedeme, přicházíme, nebo přicházíme o reciprocitu a přitom my bychom byli velmi rádi, aby se princip reciprocity upevnil. Takže vidím, že pan předseda už eh, chce použít ten svůj mučící nástroj, takže končím, ale je tady celá řada otázek a EPP počítá s tím, že lucemburské předsednictví eh, konečně eh, ty věci projedná na radě a postará se o to, abychom měli nějakou odpověď rady na tyto otázky. Děkuji vám. A nyní David Martin. I think between the... Myslím si, že odpovědět na otázky EPP zabere celých 20 minut, ale chci se vrátit nejprve zpátky k té umluvě, kterou jste zmínil na začátku, pane předsedo. Je důležité, aby předsednictví pochopilo to, že poté, co Evropská unie tolik tlačila na transparentnost v arbitrážních sporech mezi investorem a státem neustoupí v některých případech, protože eh, tím vlastně podrýváme vlastní pověst. Na jedné straně tedy něco vyžadujeme, pak to však odmítáme podepsat kvůli naší interní krizi. Nebudu opakovat to, co tu řekla Vivian, pokud jde o transparentnost. Jednání kolem toho týty bylo takovým průlomem. Rada byla donucena zveřejnit určité podklady pro jednání a e, to se stalo vlastně precedentem, těžko se můžeme vrátit k předchozímu stavu věcí. Pokud jde o konfliktní minerály, vy jste poněkud tajemně řekl, že musíme dát pozor na to, aby náš striktní přístup ke konfliktním minerálům neznamenal, že eh, výrobci opustí dané území. Já Nevím, co jste tím přesně myslel, jestli tedy jste tím narážel na to, jaký potřebujete vyjednávací mandát, nebo jak dopadne jednání na půdě trialogu a podobně. A potom ještě k dalším věcem, pokud jde o Kanadu. Máte naprosto pravdu, když jste také hovořil trochu tajemně, když jste říkal, že ta investiční kapitola by mohla být problémem. To je pravda a mě by zajímalo, jestli lucemburské předsednictví bude nadále tlačit na komisi, aby se snažila zlepšit investiční kapitolu v dohodách SITA. A konečně, pane předsedo, budu končit, pokud jde o nástroje na obranu obchodu. Na půdě rady je téměř nemožné najít koncenzus, ale přesto je důležité se o to snažit. Za EKR pan Sabaty. Ano, vy jste představil velice eh, nabitý program a hodláte otvírat celou řadu témat. Mě by zajímalo, eh, jak to potom dopadne v praxi. Vy jste také hovořil o řešení určitých konfliktů na půdě rady v rámci jednání a tady vám mohu dát jedno radu. Evropská unie by měla být trochu velkorysejší, když například některé země trvají na prosazení svých určitých požadavků, tak je třeba možná trochu slavit. Proč to říkám? Evropská unie představuje velký trh a velké země si mohou vybírat, menší ne. A proto je důležité, aby právě ty velké země byly velkorysejší. A další věc, ve chvíli, kdy je člověk trošku liberálnější, trošku výjde těm ostatním vstříc, tak na tom není nic eh, špatného. Pokud jde o produktivitu, to je něco, co si musíme hlídat. Eh, Německo eh, mělo tady takový problém eh, s tím, že jsme vyžadovali neustále zlepšení, ale ve chvíli, kdy jde o prosazování evropských cílů. Neměli bychom to dělat jenom tak násilím, nebo tedy stát se na svém, ale měli bychom být tak trochu velkorysí zvláště v oblasti volného obchodu panuje a velká konkurence a tady asi nestačí být jenom striktní. Děkuji. Já předám slovo svojí kolegyně. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane ministře za prezentaci vašich priorit. Poté co jsme si vás vyslechli, myslím, že budete mít velice náročné a vzrušující období před sebou. Jsou tu eh, dva milníky během vašeho předsednictví. Za prvé konference VTO a pro mě bylo potěšením slyšet, že to je jedna z vašich priorit, jste ji zmínil hned na začátku. Přesně tak. To je ta správná doba na to, aby Evropská unie prokázala, že tedy hodlá hrát klíčovou úlohu, pokud jde o multilaterální postup. Za druhé, ta nová strategie obchodní politiky, budete to právě vy, vaše předsednictví, které bude rozhodovat o budoucích prioritách. A tady si zase myslím, tedy ve chvíli, kdy jste zmínil jednání o dohodách celou řadou zemí, některá z nich se vlečou dlouhou řadu let, a možná tedy by bylo dobré udělat takový přeskum a zjistit, eh, v jakém okamžiku se ta konkrétní jednání nacházejí a jestli má cenu a jak pokračovat v jednání se zeměmi, například se skupením Mercosur nebo jinými. V současnosti také musíme přijít s obchodní strategií, která je ambiciozní a efektivní, která posílí naše konkurenceschopnost našich domácích ekonomik a povede k vytváření pracovních míst a růstu. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme se soustředit na takový ten hnací motor našich ekonomik a to jsou právě malé a střední podniky. Takže mě by zajímalo, jak se během vašeho předsednictví soustředíte nebo zaměříte právě na ty malé a střední podniky? Hodláte například oživit strategii přístupu na trh? To je tedy něco, co má přímý přínos pro malé a střední podniku. Vaše priority určuje především Evropská komise, ale i členské státy k tomu mají co říci. A já tady se ptám vás můžeme třeba my něco udělat, pokud jde o prosazování obchodní diplomacie v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Vy jste tu mm, představil překvapivě náročný program a já vám chci poděkovat za to, že se hodláte věnovat problematice multilaterálnosti, protože obchodní politika je velmi komplikovaná. A s tím samozřejmě souvisí otázka, jak v tomto ohledu probíhají jednání na radě a jak se postavíte k tomu, že na jedné straně roste počet bilaterálních dohod a na druhé straně chcete prosadit multilaterální přístup. Pokud bychom to měli brát opravdu doslova, pak my, jakožto partneři na půdě VTO, bychom měli hovořit jedním hlasem a uplatňovat jedna pravidla. Nevidíte tady uh, takové nebezpečí, které představuje celá řada těch již existujících bilaterálních dohod? A za druhé, se dostávám k vašemu druhému bodu, k transparentnosti obchodní politiky. Bylo by dobré, aby vaše předsednictví vyslalo jasný signál v tom smyslu, že eh, tady pouze šest států podepsalo to úmluvu o transparentnosti obchodních dohod. Tady tady vlastně za slovy chybí činy. A já doufám, že lucemburské předsednictví v tomto dosáhne zásadního pokroku. Za třetí, pokud jde o mechanismus ESDS, My máme na stole nový návrh strategie od paní komisařky a slíbila, že s námi bude spolupracovat. I parlament bude v tomto ohledu iniciativní. Jaké je stanovisko rady? Myslíte, že tato strategie už je svým způsobem schválená, nebo se ještě bude na základě výstupu z rady měnit. A, a ještě jedna věc. Konfliktní minerály, já doufám, že trialog, který proběhne za nadlouho ještě za vašeho předsednictví, bude také tedy transparentní a povede k úspěšnému závěru. Děkuji, nechci opakovat to, co to už bylo řečeno. Souhlasím s kolegy, kteří se zmiňovali o transparentnosti, multilateralismu a také u té obchodní strategie se chci zeptat, jak vypadá debata s vašimi kolegy, vzhledem k tomu, že máme na stole materiál komise i celé řady členských států, něco mají společného, někde se liší a navíc je tu velká opozice vůči tomuto přístupu obecně. A pokud jde o konfliktní minerály, ráda bych věděla, jak se tedy jednání k této věci stojí na radě. A vzhledem k tomu, že to je velké nedorozumění v oblasti konfliktních minerálů, co e, přesně znamená dodržování pokynů OECD? Jinými slovy, jsou tyto pokyny povinné nebo ne? Také lze tedy šířit osvětu v tomto ohledu a to by také mohl být úkol pro předsednictví, protože by bylo trošku absurdní mít tedy určitá mandatorní pravidla pro firmy, které taví rudu, které ji dále zpracovávají a pro ostatní ne. Pokud by tedy tento návrh měl být skutečně Eh, účinný, měl by být daleko ambicioznější. A tady bychom také asi potřebovali podporu vašeho předsednictví. Děkuji, pan Borely. Děkuji. Poslední bod na seznamu pana ministra. Výčet tedy vašich témat je různého kalibru, některé jsou eh, širšího dopadu, některé jsou omezené a já se chci zeptat konkrétně na vztahy s Čínou. V prosinci eh, roku 2016 získá Čína statut tržní ekonomiky, ačkoliv podle statistik OECD neplní žádné z kritérií pro získání tohoto statutu. A to je problém. A to uznání se tady přesunulo z úrovně technické, kde mělo zůstat na úroveň politickou. Možná je to výsledek určitých tlaků a já bych na to rád upozornil lucemburské předsednictví je upozornil na několik důležitých aspektů. Přesun rozhodování na politickou úroveň představuje porušení pravidel a nebezpečný precedent. Automatické schválení požadavku Číny ukazuje, že se tedy že vlastně podléháme tlaku Číny, což ovšem může vyvolat problémy pro některá evropská průmyslová odvětví, jako je například eh, slévárenství, automobilový průmysl a podobně. Také není možné rozhodovat bez předchozí koordinace. A případné rozhodnutí eh, povede k tomu, že v Evropě opět může dojít k ztrátě tisíců pracovních míst v některých odvětví, takže já bych na to rád upozornil lucemburské předsednictví. A já tady budu stručný, ale tady žádám o stručnost, protože máme ještě dlouhý seznam řečníků. Takže zaprvé gratuluji Lucembursku k předsednictví. Doufám, že navážete na velmi dobrou práci lotyšského předsednictví. Malé země toho často dokážou mnoho. Nebudu se Nebudu klást otázky k ASDS, na to už se ptali mnozí. A život jde dál. A každá dohoda nebo umluva ve chvíli, kdy je podepsána, tak už je vlastně zastarala. Mám dvě připomínky. Za prvé k SITA. Tady bych rád znal přesněji názor předsednictví. Víme, že tato jednání byla uzavřena a víme, že Kanaděné hodně ustoupili. A já tedy doufám, že tuto dohodu se podaří ratifikovat za lucemburská předsednictví, nedojde už k žádným dalším požadavkům na změny z naší strany, protože tím bychom podrývali naši důvěryhodnost. A za druhé je třeba ještě odvést spoustu práce ve vztahu k přidruženým zemím, jako je Norsko nebo Turecko protože veškeré nástroje v této oblasti, které se týkají obchodu, bude třeba aktualizovat. A konečně eh, tady v parlamentu nejenom posloucháme, ale umíme i psát a já bych tady svému příteli rád předal osobně dárek. Merci. Vous êtes gâtés. Děkuji, tak to jste tedy rozmazlovan. Děkuji za to vystoupení. Já vám nebudu blahopřát k zahájení předsednictví. Doufám, že vám budu moci blahopřát, až budete končit to předsednictví, ale přeji hodně štěstí, protože máte eh, opravdu před sebou hodně práce. Já bych se chtěla zmínit jenom o dvou tématech. To jsou konfliktní minerály, o, které, o kterých hovořil kolega Martin. Já jsem ráda, že patří mezi vaše priority. Vaše poslední věta mě trochu znepokojila. Vypadá to, že možná už je určité nedorozumění ohledně toho, o čem jsme rozhodli v parlamentu. Já velice ráda to s vámi proberu. Vy jste řekl, že nařízení by nebylo dobré, kdyby jeho cílem bylo, aby investoři odešli ze zemí, kde se těží suroviny. Právě tomu jsme chtěli tím nařízením zabránit. A nejen, že jsme zaujali stanovisko, které eh, znemožňuje, aby investoři odcházeli eh, ze zemí původu, ale také, aby odcházeli z Evropy. My jsme chtěli právě najít tuto rovnováhu mezi účinkem v zemích, kde je nějaký konflikt a mezi tou evropskou úrovní, ale velice ráda to s vámi ještě proberu. A druhé téma, to je také citlivá věc, to je značení výrobků, mě by zajímalo, zda při tom jednání v říjnu hodláte přijmout jasná opatření, eh, která by přispěla k eh, tomu, že se budou označovat výrobky z kolodní a že budou považovány za nelegální. Děkuji. Ich will auch nur ganz kurz auf zwei Punkte eindringen. Děkuji velmi stručně na dvě věci. Jedna je SETA. My jsme teď v parlamentu eh, obtížně jednali o našich požadavcích na TTIP Někteří říkali, že by bylo nepravděpodobné, aby CETA teď eh, byla posuzována podle jiných kritérií. CETA v mnoha oblastech ta kritéria prostě eh, nesplňuje, takže eh, chcete to nechat spát během vašeho předsednictví, nebo chcete to dodatečně ještě vyjednat. A druhá věc, o které se chtěl zmínit, je asociační dohoda s Ukrajinou. Myslím, že je to pozitivní Eh, že se v tom bude pokračovat. Je to určitě zásadní, aby všichni dali najevo, že asociační dohodě s Ukrajinou není namířena proti Rusku. Pak se musíme také uvědomit, že je tam řada požadavků na provedení reform na Ukrajině. A otázka spolupráce by měla být také jako prospěchu Eh, široké obyvatelstva, takže by mě zajímalo, jak se stavíte k provádění těchto reform, jak je chcete podpořit a tak dále. Last not least, Ima. A ještě Ima. Děkuji, pane předsedo. Nejprve vám chci poděkovat k tomu podrobnému příspěvku a chci vám popřát mnoho úspěchu, protože váš úspěch bude úspěchem všech. Vy jste Eh, hovořil o jednom principu, s nímž plně souhlasím, a to je politická konzistence. A já bych chtěla vyzvat k této konzistentnosti politik. Eh, v tomto pololetí se bude hovořit o modernizaci nástrojů na obranu obchodu a já chci připomenout, že TTIP byl uchováván v tajnosti, protože jeden členský stát byl proti transparentnosti a to velice poškodilo naši důvěryhodnost pokud něco takového se bude opakovat, tak když bude někdo proti zveřejnění, tak by mělo být také jasně řečeno, kdo. E, potom by mě také zajímalo, jakou prioritu chcete dávat vztahům EU s Kubou. Vy jste zmiňoval celou řadu zemí z Latinské Ameriky a mě by zajímal postoj ke Kubě. Pokud jde o Chile, ten scoping, jaký má harmonogram, jaké e, priority máte pro modernizaci dohody s Chile. Myslím, že je důležité, aby ten uh, scoping zahrnoval i pohled rovnosti mužů a žen a pokud možno vytvoření eh, hodnocení dopadu. A pak ještě jedno téma, politicky komplikované, ale potřebné. Stále jsme vzdálenější od občanů a výsledky eh, v Řecku by nás měly vést k úvahám, jakou Evropu vlastně chceme. Myslím, že je třeba, aby všechny členské státy se podílely na zásadách a hodnotách, které v Evropě hájíme. A v této souvislosti by mě zajímalo, zda můžete učinit něco pro obnovu těch zásad a hodnot, které jsou dnes trochu upozaděny. Děkuji. Kollegen, Kollegen, ich glaube, Dobře, vážení kolegové, já myslím, že nikdo nečeká, že ministr Lasvorn odpoví podrobně na všechny otázky, které tady zazněly. To by bylo nemožné. Já mu hned dávám eh, slovo. A byl bych rád, kdyby dal odpovědi na ty zásadní věci. Pokud eh, někdo bude chtít více podrobností, tak určitě Lucemburské přesnictví to bilaterálně rádo zodpoví. I z respektu k vám budu mluvit německy, i když to asi není úplně ideální. Dobře, takže eh, mě potom zastavte, až eh, budu muset skončit. Já jsem eh, povolání ministra zahraničí. To, co dělám teď tady, to je takový vedlejší, takové vedlejší zaměstnání. Určitě někteří z vás tomu rozumíte lépe než já. Nejprve to je Řecko. Myslím, že Evropská unie ať už zastáváme jakoukoliv filozofii, se tento eh, víkend eh, postaral hlavně o to, aby se zabránilo eh, Grexitu, to byl ten hlavní úkol, to se podařilo. Euroskupina to asi tak chápala a myslím, že tak eh, by si to přáli i od zakladatele Evropské unie. A to také byly ty eh, hlavní cíle těch dvou největších zemí v eurozóně, které se dokázaly dohodnout eh, s tím, že ty některé návrhy, které byly předkládány neformálně, nakonec i zůstaly neformální. I v případě Kuby, jak víte, to je velká očekávání, jak víte. Ehm, vysoká představitelka se teď vydává na cestu eh, na Kobo. Neznamená to, že teď my kvůli těm eh, rozmrazení vztahu se Spojenými státy, že by teď všichni měli eh, ve velké rychlosti jet na Kubu a tam uzavírat dohody. Je potřeba budovat ty společné vazby, to bude pro Kubu důležité, ale pro nás samozřejmě také transparentnost TTIP. Já mohu pouze zopakovat, že to je naprosto zásadní bez transparentnosti a o tom jsem přesvědčen, by tady v parlamentu nikdo nehlasoval pro a také eh, poslanci v národních parlamentech by nebyli pro. Eh, naposledy během italského předsednictví eh, se o tom diskutovalo na radě, kde Eh, ta transparentnost ještě tak evidentním požadavkem nebyla, ale dnes i eh, na radě už není nikdo, kdo by si myslel, že se bez toho eh, obejdeme. Bude potřeba to samozřejmě vyjednat, ten mandát je tak stanoven a myslím, že i Cecilia Malström řekla, že i američané to teď chápou, takže bez transparentnosti to prostě fungovat nemůže. Co se týče Ukrajiny, tak já jsem před dvěma týdny na Ukrajině byl, hovořil jsem s prezidentem Porošenkem, a největší problém Ukrajiny, to teď říkám jako město zahraničí spíše, je ta rozšířená korupce, ta je úplně všude. Teď tam došlo k propuštění 300, 300 soudců ale musí to jít všechno ještě dál. A ten hlavní přístup Ukrajině, na kterém pracuje prezident Porošenko, je například i eh, ústavní reforma, která trochu štěstí by mohla eh, projít prvním čtení v parlamentu, která by měla vést tedy k decentralizaci, tedy k více autonomii pro některé regiony, zejména pro Donbass. To je tedy pozitivní eh, bod a dalším pozitivním bodem je jsou i místní eh, volby, které se mají konat eh, na podzim. A i tady ten volební zákon vypadá dobře. Myslím si, že korupce na Ukrajině souvisí samozřejmě i s monopolem, protože pokud ten monopol bude trvat i nadále, tak Eh, tam bude dále panovat ta oligarchie, to je potřeba ale změnit. Také si myslím, že pokud to podaří uchopit správně, tak ty tři eh, státy, se kterými eh, byla podepsána asociační dohoda, tak že to tyto státy i v praxi uskuteční. Už na tom samitu v Rize se vedla diskuse o tom, jestli politika sousedství je rozšíření, nebo jestli rozšíření je také eh, politika sousedství. Hodně lidí eh, na to má jiný názor, ale my se budeme snažit během lucemburského předsednictví snažit s komisí a s radou, aby ty tři státy, které mají asociační dohodu, abychom si společně na to sedli a hledali e, synergie, tak aby to e, proběhlo co nejrychleji. CETA, jestli e, s tím budeme něco dělat, nebo to budeme ignorovat eh, předsednictví, ale to dělat nemůže, protože to je vlastně eh, vaším úkolem od Lisabonské smlouvy bez Evropského parlamentu není možné nic eh, nechat jenom tak projít. A to je velká pravomoc, kterou máte. Já samozřejmě se nechci vměšovat do konfliktu v parlamentu. Ale jak víte, tak jak americký kongres, tak i Evropský parlament jsou naprosto určující v tomto procesu. Jak víte, že v Americe mají eh, eh, ty možnost těch obstrukcí, tady eh, také ta, ten mandát, který teď prezident obdržel pro vědnávání obchodních smluv. A to jste udělali vy, to také nebylo tak jednoduché ale e, minimálně jste stanovili určité zásady pro tuto dohodu a to je pozitivní, protože minimálně u toho ISDS eh, již víme, jak by to mělo vypadat. Při všem tom, e, co se dozvídám, tak e, si mi představit, že by to mohlo být i u CETA. Pokud má vzniknout eh, nějaký nový mechanismus IZS eh, v TTIP, ale přitom víme, že eh, v Kanadě se brzy budou konat volby, možná, že tam bude nová vláda, takže Kanaděné by možná také mohli, být přis, mohli přistoupit na to, že o tom budou chtít vyjednávat. A že se podaří IZS eh, vynést na světlo. My jsme na tom pracovali, dánové, švedové, nězemci, a Lucembursko, společně tedy s Francií a Německem a přemýšleli jsme o tom, jak zajistit to, aby parlament to mohl sledovat blízka. Vy jste říkali, že byste rádi chtěli stálý soud, otevřená zasedání, veřejně nominované soudce. To jsou věci, kde i rada během našeho předsednictví eh, se tím určitě bude zabývat. Je to velmi zajímavé i pro hlediska kolonií eh, Británie se snaží podobné podmínky promítnout do vztahu s Čínou. Teď mám na mysli označování eh, výrobků. My jsme si to eh, snažili vyhodnotit a počkáme si, na to, jak to dopadne, ale musíme se tím vážně zabývat, protože se to týká 17 nebo 18 zemí, které by to chtěly dělat podobně a Federica Mogherini se tomu také věnuje. A já si myslím, že tak je to správně. Pokud tedy eh, ty výrobky pocházejí z nějakých obsazených oblastí, takže spotřebitel by měl vědět, eh, jaký je přesně ten původ. taková pravidla od nás Evropa očekává, protože Evropa snaží to prosadit i v mezinárodním právu a měla bych tedy k tomu eh, jasně zaujmout stanovisko. Omlouvám se. Eh, teď rychle ještě se pokusím eh, eh, zodpovědět ty otázky, které tady zazněly, konfliktní suroviny. V radě bychom se na to chtěli podívat z etického hlediska, Víte, kterých oblastí se to týká, je to oblast velkých jezer, a já osobně bych byl proto, abychom stanovili jasnou linii. kde tady o bohatství, kde víme, že se to používá k financování konfliktu a to prostě nemůžeme v Evropě jen tak akceptovat. Jak víte, na radě v tom jsou určité komplikace týkající se definicí, tedy toho, jestli eh, tady bude nějaká přímá certifikace nebo ne ale chceme udělat všechno pro to, abychom na konci dospěli k pozitivnímu výsledku. Stejně tak jde i z produkty, které by mohly být použity pro tučení, eh, mučení pardon, a pro trest smrti, tedy zboží dvojího eh, využití. Jsme řešili v případě Iránu, tam jsme na to neustále naráželi. ale potřeba zajistit, že v případě, kdy to opravdu cíleně je využíváno pro tyto účely, tak mít odvahu a to jak parlament i rada, aby jsme dospěli k závěru, který je správný. Co se týče Číny a dalších zemí, tady bych se zdráhal na to dát jasnou odpověď. Vím, že je v zájmu Itálie nebo některých jiných zemí, nebo i zemí, které jsou více na jich, nebo země, které jsou více na jich, na to možná mají názor, ale v zásadě Čína je velmi důležitý obchodní partner pro Evropu. A tato definice, a to já prosazuji již několik let, eh, nebo před lety jsme říkali, že víceméně automaticky Čína dostane tento statut tržní ekonomiky, protože je také členem VTO Teď se ještě provádí právní analýza, musíme počkat na její eh, výsledky a podle toho potom musíme postupovat. ISDS, k tomu jsem něco řekl. Eh, konfliktní suroviny také. Eh, umluva z Mauricia. To podepsalo šest zemí, mimo jiné Belgie a Lucembursko, eh, k tomu přistoupili. My doufám, že další se přidají. A teď konference v Nairobi. Má se konat eh, v prosinci, ale já jsem přislíbil. Eh, už jet do Nairobi. Vy jste včera hovořili s Cecilí mastrémovou. Takže víte, jak důležité je toto téma. Měli bychom si uvědomit, že 90%, a no to jsou údaje komise, ale podle mě platí, 90% hospodářského růstu mm, budou vytvá- se vytvoří mimo Evropskou unii a proto jsem přesvědčen o tom, že otázky zahraničního obchodu jsou pro Evropu nesmírně důležité. I já jsem tedy proto, abychom multilaterálně se snažili dosáhnout co nejlepšího možného řešení. No. Ja, bei, bei uh, TISA. TISA To byly ty první otázky paní Redeng. Já souhlasím s tím, že bychom se možná měli zaměřovat i na nové země, například státy BRIC a vést s ním jednání. Vy jste, my jsme představili náš program, ten není eh, neambiciozní. My se ho hlavně budeme snažit provádět. Já jsem nejenom pro kontinuitu a konsistentnost, ale jsem také proto, aby ty výzvy, které eh, vznikají, tak abychom na ně patřičně reagovali a musíme hm, jdeme si to důkladně promyslet. A u TISA tam se v tom moc nevyznám. Myslím, že tady máme mandát, nebo komise má mandát na vyjednávání. Paní Reding dlouho pracovala v komisi, takže určitě ví, že komise tyto věci dělá velmi důkladně a rada i všichni diplomaté, kteří to sledují, určitě to také budou sledovat velmi důkladně. Uvidíme, jak to na konci roku bude s tím vypadat. nejdůležitější u Tesa. je to, aby do toho bylo zapojeno co nejvíce orgánů, že některé členské státy o to mají eh, velký zájem. Myslím, že paní Hradinku jsem víceméně na všechno odpověděl. Myslím, že se v názorech tak moc nelišíme, že určitě eh, Víte, že lucemburské předsednictví udělá všechno proto, abychom eh, vyřešili co nejvíce problémů. Určitě se nám to nepodaří bezproblémově, ale jsem připraven také eh, o tom dál diskutovat a zasadíme se o to, abychom 30. prosince měli co nejlepší výsledky. Děkuji vám. Minister. Das war sehr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 So, liebe Kollegen. Takže, vážení kolegové, kolegyně, půjdeme dál. Dostáváme se k bodu 16. Spolupráce s Tureckem na téma celní unie a nejnovější vývoj. Víte, že 12. května komisařka Melstrom a turecký ministr hospodářství jednali o dohodě modernizace celní dohody, kterou máme s Tureckem, která už je 20 let stará a proto je jistě smysluplné ji aktualizovat. Jsem také rád, že dnes uslyšíme čerstvé informace o práci pracovní skupiny, která se zabývá právě tématem modernizace celní unie s Tureckem. A rád tady také potkávám starého známého, no ale není starý, takže spíše dobrého známého, který e, tady dnes není ve své funkci jednoho z vyjednavačů k smluvám TTIP ale bude hovořit o modernizaci celní unie s Tureckem. A jsem rád, Ignácio, že navzdory tomu, že právě běží jednání k TTIP, si si našel čas a přišel mezi nás. Děkuji velice. A je mi potěšením tady být a vůbec odpočinout si od jednání TTIP abych vám sdělil, jak probíhají diskuze s Tureckem na téma, jak modernizovat naše obchodní vztahy. První připomínka zní takto. Z ekonomického hlediska je Turecko velice důležitým obchodním partnerem Evropské unie. Je to šestý největší obchodní partner, takže kromě všech tady těch politických souvislostí našeho vztahu s Tureckem. Je to také velice důležitý obchodní a vývozní partner Evropské unie. Proto komisař de rozhodl v únoru 2014 založit pracovní skupinu vyšších úředníků, kteří by se zabývali myšlenkou modernizace celní unie s Tureckem. A dají se najít v podstatě dva hlavní důvody pro toto rozhodnutí. Za prvé, jejím výsledek společné hodnocení, které provedlo Turecko i komise, v tom smyslu, že celní unie, i když se osvědčila a hrála velice důležitou úlohu pro transformaci Turecka a přiblížení, hospodářské přiblížení Evropě, a se mezi tím stala zastaralým nástrojem a je tedy třeba ji modernizovat a zohlednit k tomu, přitom připomínky obou stran. Z evropského hlediska jsme byli spokojeni, že v stále větším počtu případů se ukázalo, že Turecko nedodržuje své závazky, které vyplývají z členské celní unie a přitom chybí nástroje, které by je za to sankcionovaly. Na druhé straně Turecko měla obavy z toho, že Evropská unie uzavírá stále více bilaterálních dohod o volném obchodu s ostatními zeměmi, není však připravena začít jednat o volném obchodu s Tureckem. A také eh, tu panovalo obecné povědomí o tom, že celní unie je která je 20 let stará, už prostě nevyhovuje potřebám liberalizace evropské ekonomiky, vzhledem k tomu, že neřeší celou řadu otázek. Tyto dva důvody vedly k tomu, že e, jsme si řekli, že je potřeba e, se podívat na to, jak modernizovat naše vztahy a proto jsme vypracovali tuto zprávu, kterou který si přečetla. jak turecký ministr hospodářství, tak komisařka Malstromová. A já ji tady nebudu celou číst, ale vypíchnu některé body. Za prvé, přiznání toho, že potřebujeme silnější nástroj k tomu, aby Turecko mohlo uzavřít dohodu o volném obchodu se zeměmi, které jednají o volném obchodu s Evropskou unii. Tady je třeba uvažovat o tom, jak posílit eh, naše právní mechanismy tak, aby to umožnili. Za druhé je třeba přijít s efektivním mechanismem řešení sporů v rámci celní unie, tak aby bylo jasné, že tam, kde panují obavy z toho, že ustanovení nebo závazky celní unie jsou porušovány, existuje mechanismus, jak takové spory řešit. A kromě toho je důležité, že vůbec poprvé jsme se dohodli na tom, že je třeba rozšířit naše obchodní vztahy tak, aby pokrývaly i oblasti, které neřeší celní unie. A my jsme se eh, dohodli, že proto bude třeba rozvíjet naše vztahy v oblasti služeb, veřejných zakázek, a také například v oblasti ochrany označení zeměpisného úvodu, původu a dalších. Všechny tyto skutečnosti se objevily ve zprávě, kterou přivítali obě strany a my tedy nyní musíme postoupit dál. Samozřejmě eh, za tím účelem musí proběhnout vyhodnocení dopadu blížíme se okamžiku, kdy tedy celý ten proces rozběhne, proces, který nám umožní plně analyzovat všechny varianty a pak tedy bude ten správný čas na to, abychom předložili návrh jednacího mandátu, který by řešil tuto důležitou novou iniciativu. Jinými slovy, je to tedy velice důležitý krok ve vztazích mezi Evropskou unii a Tureckem a je také důležité, tedy naše rozhodnutí modernizovat naše obchodní vztahy je velmi důležité. A myslím, že je to tady velice důležitá obchodní iniciativa, na které budeme pracovat během toho funkčního období této komise. A jsem připraven odpovědět na vaše otázky k této iniciativě. Ale jinak tady nejsem připraven jít do větší hloubky. Děkuji. Ignáceo, jak to vypadá s časovým rozvrhem, pokud jde o vyhodnocení dopadu a odprezentování mandátu? Předpokládáme, že proces vyhodnocení dopadu Eh, bude zahájen v červenci a pokud ne, tak hned tedy na konci léta. To znamená, že doufáme, že do konce příštího roku bude celý proces dokončen a bude odprezentován návrh mandátu radě. Nemohu být bohužel přesnější, ale takhle to tedy vypadá s načasováním. Děkuji a nyní dávám slovo našemu zpravodaji. Děkuji za to, že mám možnost hovořit o Turecku. Je to, velice, je to tedy země, která ovlivňuje budoucnost Evropské unie. Je to strategický partner. A já chci poděkovat panu Besaro za jeho prezentaci. Turecko hraje strategickou úlohu z pohledu Evropské unie. a hrálo ji i v minulosti, tedy ať už jde o hedvábnou stezku nebo eh, turecké přístavy. Turecko je jediný, jedinou stabilní a solidní zemí ve stále více neklidném regionu Blízkého východu. Samozřejmě že eh, tady jsou to rozdílné názory na členství Turecka v Evropské unii, ale já myslím, že musíme být praktičtí, ať už se nám to líbí nebo ne. Turecko je strategickým partnerem, se kterým musíme vstoupit do interakce. Turecko je také rozvíjející se ekonomikou, která je napojena na Evropskou unii a ostatní ekonomiky. V tuto chvíli tedy eh, přístupová eh, jednání neprobíhají, eh, ale navzdory tomu musíme nadále hovořit o naší obchodní politice, protože ta spolu úzce souvisí. Komise přišla s návrhem modernizace celní unie, ale tím se neřeší situace v některých odvětvích, jako je například zadávání zakázek veřejné zprávy, eh, zemědělství a podobně. A navíc tady se chystáme uzavřít dohody o volném obchodu s třetími zeměmi a problematika takzvaných nezákonných kvót. To je všechno zajímavé, ale neodpovídá to realitě. A monitorovací tak, skupina také tedy přímo v praxi v realitě zjistila problémy. A pan Lik z ředitelství pro obchod tam na minulém zasedání detailně popsal stav jednání, tak abychom lépe pochopili, jaké jsou ty hlavní problémy, se kterými se potýkáme, například eh, mechanismus řešení sporů. Také jsme si vyslechli zainteresované skupiny i jejich názor na eh, situaci v některých odvětví, jako je například léčiva, eh, textíly, služby, informační technologie, alkoholické nápoje a další všechny tyto sektory hlásí rostoucí diskriminaci, a to především proto, že dochází k disproporčnímu nárůstu tarifů a také administrativních překážek a kontrol. Někdy bývá zboží zadrženo v celním skladu více než dva měsíce, tarify bývaly tedy 2 až 10 nyní je to 60 až 90 A některé typy zboží, například obuv, nyní podléhají i novým celním tarifům a tyto tarify nejsou uplatňovány vůči produktům z Evropské unie, ale vůči produktům z třetích zemí a to má velký dopad na distributory z těchto zemí. Takže je, myslím, na čase tuto věc řešit pragmatickým a konkrétním způsobem. Musíme se zaměřit na posílení bilaterálních vztahů a odstranění diskriminace. Celní unie je velmi stará, je třeba ji modernizovat tak, abycha, tak aby eh, obstála tedy v realitě. Turecká strana je velmi frustrovaná a neochotná jednat. Není vždy jednoduché eh, se s Tureckem dohodnout. ale já myslím, že je velice důležité, aby náš dialog byl strukturovaný a konstruktivní. Evropská komise, turecké orgány, které jsou zodpovědné eh, za tyto nové formulace musí být, tady v rámci celní unie musí být zapojeni. Samozřejmě, že úspěch této oblasti by měl pozitivní dopad i na jiné oblasti. Pan Basar hovořil o některých odvětvích, vy jste hovořil čistě o technických otázkách, ale my jsme také svědky tedy určité politického neklidu na turecké scéně. Myslíte si, že to bude mít nějaký dopad na obchod, na bezpečnost dodávky energií? Jak může Evropa eh, řešit Eh, tady ten nevyhovující stav celní unie a chránit eh, Evropskou unii před diskriminačními postupy. Thank you very much. Děkuji vám, omlouvám se za spoždění. Myslím, že to je vynikající příležitost právě v tuto chvíli přistoupit k přehodnocení našich obchodních vztahů s Tureckem. Víme, že Turecko právě eh, absolvovalo volby do parlamentu. Situace se snad mění zajímavým směrem. A také víme, že Turecko je velice důležitý obchodní partner pro Evropskou unii. Zároveň EU eh, e pokračuje s dalšími obchodními dohodami s různými zeměmi a postihuje to pochopitelně i náš obchod s Tureckem. A vlastně tady jsou dvě cesty. Jedna cesta je taková, eh, že vidíme a slyšíme mnoho stížností, ale také eh, povzbuzování ze strany evropských podniků, abychom udělali něco jiného, něco lepšího, protože ty předchozí dohody s Tureckem jsou samozřejmě zastaralé. A dále Někdy také vidíme legitimní požadavky i z turecké strany. A je velice důležité přehodnotit situaci na obou stranách, abychom dospěli k závěru, který bude prospěšný pro obě strany, protože obchodní smlouvy jsou dobré, pokud jsou dobré pro obě strany. A právě v tomto případě je to velice důležité pro Unii, která není v nejlepší ekonomické situaci. To musíme říct si upřímně. Děkuji. A nyní pan Danty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panovi, panu Besarovi za to, co řekl, za tyto aktuální informace. Děkuji také kolegovi Borelimu za jeho velice jasnou prezentaci toho, co se dělá v monitorovací skupině. Jak již říkal kolega, je to velice důležitá práce, protože Turecko představuje důležitého partnera pro Unii. Je to šestý nejvýznamnější obchodní partner, čtvrtá nejdůležitější země z hlediska cíle vývozu. je jasné, že je třeba ještě eh, revidovat a aktualizovat naše vztahy s Tureckem. To platí pro obě strany, pro EU i pro Turecko. Jsou tady určité politické problémy. Turecko ještě nezavedlo ankarský protokol týkající se Kypru, což je také důležitý politický fakt. Je to významná překážka, kterou budeme muset nějakým způsobem vyřešit během jednání. Ale e, kromě těch tohoto politického aspektu je jasné, že musíme postupovat rychle a já jsem rád, že pan Besero hodlá postupovat skutečně co nejrychleji, tak abychom dospěli k nové dohodě s Turky. Tyto vztahy jsou velice důležité, to je asi každému jasné. Je jasné, že především je třeba řešit služby, veřejné zakázky a zeměpisná označení. To jsou hlavní témata pro nás, ale myslím i pro Turky. My tedy plně souhlasíme s dalším rychlým postupem. Plánuje se posouzení dopadu, ale je třeba, aby také rada formulovala jasný mandát, aby ty ekonomické vztahy s Tureckem byly co nejúžší, aby se opíraly o moderní dohodu Děkuji. Děkuji, pan Stabaty. Mit dem Bericht ähm, Berichterstatters und my souhlasíme se zpravodajem a s komisí. Jsou to skutečně ty nejdůležitější problémy, které tady jsou eh, eh, jmenovány ve vztahu eh, k Turecku. Ano, ty jsou to podobné problémy, tak jak je vnímá Evropa i turecká strana. Je potřeba, aby tedy to bylo vyřešeno za jednacím stolem. Turecko musí otevřít eh, svůj trh, ale to musí proběhnout na základě reciprocity. A jak už bylo řečeno, Evropská unie se eh, musí vynout eh, úsilí, aby došlo k dohodě. Máme ale pouze omezené prostředky, jak eh, to zajistit, nebo eh, pokud tady nemáme nějaký mechanismus na řešení sporu, a to na no to jsou nástroje mezinárodního obchodu a myslím si, že na tomto základě eh, bychom určitě měli prospěch z nových oblastí, z Eh, zemědělských výrobků, a také zadání veřejných zakázek. To minimálně stanovisko ECR. Děkuji vám, Mariče. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, děkuji Ignáciovi za aktuální informace. Celní unie byla kdysi krokem k přistoupení. Doba se změnila a asi máme dnes všichni představy o tom, jestli je to dobré nebo ne, ale určitě bychom chtěli zaznamenat větší pokrok. V tomto okamžiku a kvůli eh, nedostatku pokroku a když eh, hovořím s nimi, tak se hodně lidí stěžuje na fungování té celní unie. Modernizace je určitě odůvodněná, ale možná by i přispělo, aby se e, vyhodnotily úspěchy e, celní unie. Vyrozuměla jsem, že to bylo vzájemně prospěšné a určitě to bylo prospěšné pro tureckou stranu. Možná, kdyby to bylo velice stručné hodnocení, tak by bylo dobré, kdyby v tom posouzení dopadu se toto objevilo, abychom zjistili, že zda máme k dispozici správná čísla, že se všechno jenom nepolitizuje. Vzhledem k tomu, že v Turecku se hodně věcí politizuje a také bohužel polarizuje, tak bych se chtěla zeptat, zda máme nějaký harmonogram, nějakou představu z turecké strany. Teď se spekuluje o nových volbách, o změnách ve vládě. A když už se pouštíme do tohoto procesu, tak bychom měli zajistit, že bude pokračovat. A mě by tedy zajímalo, zda jsou nějaké představy o tom, co očekává Turecko, jak tam vypadá ta politická dynamika. Ano, to je opravdu důležitá otázka. Paní Keller. Děkuji. Ano, myslím, že turecká strana má důvod ke stížnostem na problémy s celní unii. té vaší eh, zprávy eh, pro mě vyplývá několik otázek. Jaké jsou cíle komise, pokud jde o zahrnutí Turecka do eh, dohod o volném obchodu EU? To určitě by Turecko zajímalo, bude trvat dlouho, než se podaří modernizovat celní unie, takže Teď se připravuje řada dohod o volném obchodu, jak je na tom Turecko. Dále, ta nová celní unie bude obsahovat i ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji, to je další otázka, a do jaké míry budou zapracovány veřejné zakázky do modernizace celní unie, to znamená Turecko bude skutečně součástí vnitřního trhu nebo ne tak docela. Také jste se zmiňoval o modernizaci řešení sporů. Mě by tedy zajímalo, jak tato modernizace bude vypadat. A pak jste se zmiňoval o službách. Když se podíváme o dohodě TISA, tak eh, je jasné, že v jednáních s Tureckem se asi neschodnete na všech, co se týče služeb, takže v čem vidíte společného jmenovatele. Děkuji. Pan Mavridis. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Je tady několik bodů a budu tady velice stručný. Za prvé bych chtěl říci, že dobrá obchodní dohoda eh, nebo vynikající obchodní dohoda eh, předpokládá fungování právního státu, protože právní stát stojí nade vším. To znamená, Jakýkoliv členský stát EU může hájit své vlastní zájmy, pokud to není v rozporu s právními předpisy EU. Chtěl bych všem připomenout, že Turecko odmítá provádět celní unii EU-Turecko na Kypru a prakticky blokuje jakýkoliv obchod s Kyprem. Kypr je součástí EU, a jak všichni víme, má to neblahý vliv na obchod Evropské unie. Za druhé, zaznamenala jsem studii Světové banky. Tato studie ale není symetrická. Není tam jediné slovo o ztrátách, které EU a zvláště Kypr zaznamenávají kvůli embargu, které Turecko uvalilo na Kypr a tedy v širším slova smyslu i na Evropskou unii. Za třetí, co se týče dohod o volném obchodu, ze zprávy cituji, právně závazné ustanovení, které by Turecku umožnilo zároveň těžit se dohod o volném obchodu uzavřených mezi EU a třetími zeměmi. Právně závazná dohoda, no to, bych asi, to bychom asi měli více probrat a některé věci vyjasnit. Myslím, že by to bylo mnohem lepší, kdyby členské státy měly volnost v rozhodování a ne, byly by právně vázány takovouto dohodou. A poslední bod. Já rozhodně podporuji obchod. A vzpomínám si, že ještě před několika měsíci tady v parlamentu jsme měli zprávu týkající se Bosny a Hercegoviny a jejího nevhodného přístupu k Chorvatsku. Bosna a Hercegovina jednala v rozporu s evropským právem a nerozšířila preferenční obchodní dohodu na Chorvatsko a přijali jsme určitá opatření. Proč neplatí to tež pro Turecko? Velice jednoduchá otázka, děkuji. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Velice zajímavá diskuse. Myslím si, že je dobře, že se zaměřujeme na Turecko. Je to důležitá země v našem sousedství a je to země, která se chce připojit do EU a možná bychom tedy měli být připraveni s nimi jednat. Turecko, jak zaznělo, je šestý největší partner a pochopitelně s rozvojem situace mezi Ukrajinou a Ruskem se musíme zaměřovat na další dodávky energie, musíme je diverzifikovat a Turecko tady může mít klíčovou úlohu. Myslím, že bychom měli být eh, otevřeni, otevřeně diskutovat hlavní problematiky a uvědomit si, jak chceme s nimi jednat. Možná ještě nejsme úplně na konci celé záležitosti a volný obchod určitě musíme podporovat. Turecko je velice eh, blízkým sousedem, takže čím dříve se nám podaří překonat problémy, tím lépe pro všechny. Děkuji. Děkuji vám a nyní Ignacio má slovo, aby mohlo odpovědět na poznámky. Děkuji. Nejprve za, začnu tím, že poděkuji těm, kteří podpořili tuto iniciativu. Je jasné, že vztahy s Tureckem eh, mají velkou ekonomickou složku a také důležité politické konotace. Evropská komise samozřejmě je znepokojena tím, že Turecko neplní klíčové požadavky podle ankarské dohody a doufáme, že až než rozhodneme o zahájení této nové iniciativy, takže ta situace už bude eh, slibnější, pokud jde o řešení této situace. Jaký je tedy politický kontext v Turecku? Jedna věc, kterou považuji za důležitou, je to, že poprvé turecká vláda dospěla k názoru, že nezávisle na jednání o přistoupení je v jejich zájmu posílit obchodní vztahy s Evropou. Poměrně dlouho se nám eh, nedařilo eh, vlastně uspět v tom bilaterálním jednání s Tureckem o věcech, jako jsou služby nebo veřejné zakázky, protože oni nám říkali, že to jsou kapitoly v rámci jednání o přistoupení, takže se to bude Eh, projednávat eh, v diskusích o přistoupení. Myslím si, že to je velice důležitý politický krok turecké vlády, která rozhodla, že obchodní vztahy s Evropou jsou natolik důležité, že bez ohledu na to, jak to dopadne s procesem rozšiřování, tak se tyto vztahy musí posílit. To je, myslím, politický krok, který tedy přijala vláda AKP Myslím, že se na tom shodnou i další politické strany v Turecku, takže se domníváme, že by se neomě, ne, neměl objevit nový přístup v případě eh, eventuální změny vlády. Z turecké strany eh, máme takové informace, že by chtěli tento postup modernizace celní unie zahájit co nejdříve. My jsme vysvětlili, že máme své postupy, kterých se musíme držet, protože musíme provést posouzení dopadu, musíme obdržet mandát od rady, takže ještě je třeba absolvovat několik etap, než tato jednání zahájíme. Ale podle všech informací, které máme od tureckých úřadů, eh, chtějí zahájit tu modernizaci celní unie co nejdříve. Nechci eh, skrývat, že dalším důležitým motivačním faktorem pro Tureky bylo to, že jsme začali jednat s USA. Je jasné, že TTIP je mnohem větší obchodní dohoda, a než jako, o jaké jsme kdy jednali. A pro Turecko by bylo velice obtížné, kdybychom uzavřeli obchodní dohodu s tak důležitým partnerem, jako je USA, aniž by Turecko mělo možnost eh, také mít volné, volný obchodní vztah s USA. Takže to má vliv, eh, tato jednání TTIP. My se snažíme Turecko úzce informovat o našich diskusích s USA a vysvětlujeme i Spojeným státům, proč je důležité eh, vlastně vyřešit tu otázku eh, i obchodních vztahů mezi USA a Tureckem. Pokud jde o eh, tu tureckou klauzuli, my vždy, když jednáme o dohodách s třetími zeměmi, tak přihlížíme i ke specifickému postavení Turecka v rámci celní unie a snažíme se další země povzbudit k tomu, aby také zahájili jednání s Tureckem. V některých případech jsme uspěli, třeba v případě Koreje, která zahájila jednání s Tureckem krátce po uzavření jednání s námi a dohoda o volném obchodu s Tureckem teď plně funguje. V některých případech je to složitější, trvá to déle. Hovoříme o tom se zeměmi, jako je Kanada, Japonsko a snažíme se je také povzbudit k tomu, aby zahájili jednání o volném obchodu s Tureckem. Je samozřejmě jasné, že ryze dobrovol, ten ryze dobrovolný postup není úplně uspokojivý pro Turecko a proto chtějí, aby v souvislosti s modernizací celní unie Ehm, abychom se tedy eh, angažovali více v tom, že i třetí země budou jednat eh, s Tureckem. Je to samozřejmě velice složitá věc, musíme se tím pečlivě zabývat v rámci posouzení dopadů, musíme se vyjasnit vyjednávací mandát, protože určitě nechceme přijít o autonomii obchodní politiky Unie, když se rozhodujeme, s kým budeme uzavírat eh, dohody o volném obchodu z třetích zemí. Je třeba eh, ale najít nějaké silnější pobídky pro třetí země, aby také rozvíjeli takovéto obchodní vztahy s Tureckem. Obchod a udržitelný rozvoj. My jsme to nezmínili výslovně, Eh, na pracovní skupině, ale určitě by se to v té případné dohodě muselo nějak odrazit. Eh, veřejné zakázky, ano, to je určitě jedna z věcí. My jsme to výslovně uvedli v té zprávě pracovní skupiny. Víme, že to bude složité téma, protože zatím Turecko neotevřelo své veřejné zakázky třetím zemím a Turecko musí mít možnost uspůsobit své právní předpisy, aby byly v souladu s evropskými právními předpisy o veřejných zakázkách. Souhlasili s tím, že to bude předmětem jednání, ale je jasné, že to bude jedno ze složitějších témat. Dále, řešení sporů. Samozřejmě to se musí ještě definovat, ale očekáváme, že to bude nějaký moderní nástroj, tak jak je máme v posledních dohodách. To je právně závazný mechanismus rozhodčích řízení, tak jak to je u VTO a který může být aktivován na vyžádání kterékoliv z obou stran. A je to tak, pokud se obě strany nedohodnou, že bude nějaká závisná arbitráž. My zaznamenáváme samozřejmě problémy našich podniků, Eh, pokud jde o turecká opatření, která jsou zcela jasně v rozporu s jejich povinnostmi podle celní unie. A ty byly tady zmíněny příklady eh, třeba nějakých doplňkových cel, to je zcela v rozporu s eh, tou dohodou, ale zatím nemáme ještě vhodný mechanismus, který by to řešil. Ale nechceme Eh, zanedbat to, že Turecko si musí vědomit, že musí dodržovat své povinnosti a komisařka Malmströmová už více než jednou toto tureckým partnerům naznačila. Služby, to bude také složité téma. Turecko na to bude hodně tlačit v jednání, bude to určitě citlivá věc. Byla tady zmínka třeba o dopravě. A je jasné, že to bude velice složité téma. Budeme se snažit dosáhnout výsledku, který bude vyhovovat zájmům obou stran. Celkově nechci vyvolávat dojem, že to bude jednoduché. Určitě to bude docela složité jednání, ale jak už jsem říkal na začátku, je to jeden z našich nejdůležitějších obchodních partnerů a musíme tedy mít obchodní politiku, která bude moderní a která bude efektivně eh, upravovat tento vztah. Ignacio, thanks a lot. Děkuji, Ignacio. A samozřejmě hodně štěstí v těch jednáních v Tureckém. Ale jakož, jakož v jednáních eh, s Fenistáty o TTIP. Když jsme do, eh, projednali tento bod, jsme teď u bodu číslo 17, rozpočet Evropské unie na rok 2016 a naše stanovisko k tomu rozpočet byl 27. května postoj rady byl eh, potom představen 9. července a Teď je na nás, abychom se vyjádřili k návrhu rozpočtu na příští rok a já bych chtěl slovo dát panu Begemu, pravodaj. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ano, teď je to na nás, abychom předložili pozměňovací návrhy. A já chci vyjádřit svoji naději, že potom ne příliš povedeném rozpočtovém procesu v loňském roce se nám teď během lucemburského předsednictví podaří najít dobrou cestu ehm, při přijímání rozpočtu, protože ten maraton předchozí trval 13 hodin, ten průlom přišel 8.30. To bychom chtěli, aby v budoucnosti vypadalo jinak a efektivněji, ale samozřejmě kolikrát to závisí na některých požadavcích rady. Dnes také zasedá interinstitucionální skupina na radě, která se eh, má zabývat otázkou nezaplacených eh, eh, plateb, kde neblomný postoj parlamentu znamená aspoň to, že i rada akceptovala, že je to problém, který bude potřeba řešit, přestože to řešení ještě není evidentní. Říkám to proto, že se to souvisí i s stanoviskem výboru INTA, jde o kategorii 4 víceletého finančního rámce, kde ten eh, manevrací prostor je a bude velmi omezený. A přitom ještě určitě vzniknou nové potřeby, jak jednat, eh, což bude mít vliv na rozpočet a proto je to velmi důležitý bod k diskuzi. Já mám teď před sebou návrh pro výbor pro zahraniční obchod, snažil jsem se zhrnout do čtyř bodů. Za prvé, trváme na eh, potřečné vybavení prostředky kapitoly pro vnější obchod, aby komise mohla skutečně provádět ambiciozní agendu v této oblasti a za mě, aby mohla sledovat intenzivně, jak se dohody obchodu provádějí a potom nám o tom podávat eh, informace. To si vyžaduje se intenzivní. Za druhé, už jsme si mohli všimnout, že eh, řada občanů ve českých státech eh, se spojuje globalizace spíše se ztrátou eh, pracovních míst a s poklesem životní úroveň a proto bude potřeba také zlepšit informační nebo informace a mm, komise bude muset více se věnovat komunikace s občany tak, aby Eh, ta diskuze byla na informovaném základě. To bylo vnímáno také kontroverzně na tomto výboru, ale já si myslím, že eh, ta rozpočtová kapitola, která eh, financuje studie, tu bych na tu konc také měli podívat a zamyslet se na dalšími zdroji, jak je vybavit prostředky. Za třetí, potom je tady jsou tady mikrofinance, to založujete v to sousedství, závazku jsou do 33, o plateb 7,3 eh, milionů. Ale pohledem na politiku sousedství bychom měli na tím, jestli je to dostatek, například přenutím k tomu podpornému programu pro Ukrajině. Čeho velmi lituji, že došlo k zkrácení podpory vzhledem k tomu, že všichni trváme na tom, že ty nejméně rozvinuté země by měly získat podporu právě pro dohodu o usnadnění obchodu, která byla uzavřena na ministerské konferenci. Mám otázku na komisi, pokud nebudou na odpovědět dnes, tak bych poprosil, aby zodpověděl e, do konce týdne, protože tady máme lhutu pro pozměňovací návrhy. To je také v pátek. Eh, v roce 2015 eh, jsem viděl, že na jedné straně je 38 milionů závazek a 9,3 miliony platby. A teď na rok 2016 jak komise, tak i rada mají 4,5 miliony u této položky, takže by mě zajímalo, jak došlo ke snížení u těch plateb, to je Eh, velký škrt, protože eh, o polovinu. A potom bychom se měli podívat na ten management o víceletého finančního rámce a proto bych rád na ty přesné informace, protože to má význam i pro to, jaké pozměňovací návrhy budou potom předkládány k jednotlivým položkám. Další bod, což je otázka těch business centers, eh, malých a středních podniků, o tím jsme se velmi intenzivně zabývali v posledních letech. Chtěl bych upozornit na to, že jsou to věci, které jsem zatím jenom tak slyšel z doslechu, nemám k tomu žádné přesné informace, takže nemáme žádné nezávislé hodnocení těch podnikatelských center. Pokud nějaké informace o tom jsou, tak já je nemám, takže eh, budeme muset počkat, co z toho vyjde. Doufáme, že v září k dispozici nějaké informace budou a potom bychom v závislosti na to museli ještě přepracovat tento text. Co se týče pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu, tady bych chtěl navrhnout, Další a to s návrhem komise. Potom, eh, co se týče eh, navýšení pro položky pro studie, a samozřejmě budu s velkým nadšením čekat na návrhy od kolegů. Děkuji vám. Teď dám slovo novým zpravodajem IMA. Muchas gracias, presidente. Bueno, Děkuji. Pane předsedo, nejprve chci pogratulovat zpravodaji eh, k výsledku, který eh, odráží opravdu tvrdou práci. Děkujeme tedy za toto stanovisko. Já bych chtěla, aby se eh, v textu objevily i další záležitosti a proto předkládám pozměňovací návrhy. Doufám, že budou akceptovány. Poté, co jsem si včera vyslechla komisařku Malstromovou, viděla jsem určitou diskrepanci mezi cíly obchodní politiky a, roz, a tím, co je na obchodní politiku vyčleněno v rozpočtu. Například komisařka Malstromová řekla, že informační a komunikační strategie o evropské obchodní strategii je jednou z klíčových polozek, ale uh, v rozpočtu na rok 2015 došlo právě v této oblasti ke škrtům a škrty jsou plánovány i na rok 2016, takže tohle není konsistentní, i nedává to prostě smysl. Komisařka Malstrámová také hovořila o multilateralismu jakožto hlavní eh, variantě obchodní politiky, ale když se potom podíváte na multilaterální politiky, vidíte, že je vlastně na ně vyčleněno méně prostředků. Já s vámi tedy souhlasím tam, kde říkáte, že je třeba vyvíjet další úsilí nad rámec tedy vyhodnocení dopadu, které bývá provedeno v polovině období a potom ex ante a také ex post. také problematika rovnosti pohlaví a dopad, jaký to má, by měla být tématem. Je neuvěřitelné, že v 21. století evropské politiky pořád ještě nereflektují řádně rovnost pohlaví. Loni ve stanovisku INTE náš koordinátor David Martin prosazoval rozpočtovou položku ve výši milionu euro na propagaci eh, férového obchodu. A mě by zajímalo, jestli tahle položka, kterou se loni podařilo prosadit v rozpočtu, zůstala a pokud ne, budu požadovat její zahrnutí. Děkuji. Já si myslím, že tohle je velmi dobré východisko k další eh, diskuzi o rozpočtu Evropské unie v oblasti obchodu a jsem také ráda, že zpravodaj hovořil o těch hlavních záležitostech. Očekávání stran obchodní politiky se mění a je tu tedy skutečná poptávka po eh, faktických informacích. Proto bude třeba posílit kapacity, které eh, tuto problematiku řeší, to bylo evidentní i u dohod TTIP a já jsem tedy navrhla navýšení prostředků tak, aby došlo k aktivní, aktivnění v této oblasti. Informace byly sdíleny ve větší míře a také otevřeným způsobem. A já tady také stále slyším, že je třeba i vyslechnout zainteresované strany. Není tedy, není, nejde tedy jen o e, zveřejnění informací. A s tím souvisí také obecná otázka e, personálního obsazení ředitelství pro obchod. Já mohu úplně podpořit ambiciozní e, obchodní politiku Evropské unie, ale běží tedy simultánně hned několik velmi náročných jednání vy jste, pane předsedo, napůl vtipem, tady, a myslím, že to napůl jako vtip, řekl, že je dobře, že tu Ignácia, který pracuje na té, vidíte i na tématu celní unie, ale já eh, nechápu, jak to lidé vůbec dokáží zvládat a přitom jde tady o politicky velmi důležité oblasti. Možná, že komise by tady se k tomu mohla postavit řádným způsobem. Potom, pokud jde o něco trochu jiného. Myslím si, že je velice důležité tam, kde jde o rozpočet a výdaje, zaměřit se také na monitorování. Abychom věděli, že tedy vynaložené prostředky jsou použity efektivním způsobem, například u, mak, u tady podpory makrofinancí. Opravdu plní své cíle, nebo se najde nějaký způsob, jak to zefektivnit, tak aby prostředky byly vynakládány řádně. Na toto téma byla zpráva Evropského účetního dvora velmi kritická. Možná, že nezacházela dost do detailů, ale já se těším na další stádium tohoto procesu. A navíc tedy evropská rozpočtová politika je součástí e, širšího, širší perspektivy a proto tedy Ehm, bychom měli brát ohled na celou řadu oblastí, jak jsme například neslyšeli obchodní politika a hm, obrana lidských práv spolu souvisí zrovna tak, tedy naše zodpovědnost eh, vůči třetím státům. Dobře, nemám žádné další stínové zpravodaje. Děkuji. Za prvé, chci odpovědět paní Rodríguez. Naprosto souhlasím s tím, co tu řekla. Také já jsem zklamána tím, že chybí jak se širší vyhodnocení rozpočtové situace, chybí dimenze rovnosti pohlaví a chci poděkovat panu Bögemu za veškerou odvedenou práci a upozorním na to, v kterých oblastech jsme se nedohodli. K tomu také předložím pozměňovací návrhy, například odkaz na ambiciozní program komise která by chtěla dosáhnout hospodářského růstu po celé Evropě. To je tedy takové prohlášení, ale když se podíváte na to, jak funguje TTIP, povede to spíše ke ztrátě pracovních míst, několik jejich tvorby. A pak tedy budeme muset eh, žádat prostředky z rozpočtu na to, abychom zmírnili dopad eh, těchto změn. Dopad dohody TTIP budou mít tedy jinými slovy negativní dopad na evropský rozpočet. Také musí být provedeno vyhodnocení dopadu Většina občanů má pocit, že globalizace vede ke ztrátě pracovních míst a zaměstnanosti v Evropské unii a ten dojem je vlastně správný. Došlo ke ztrátě pracovních míst a panuje také větší nejistota, pokud jde o ty, které jsou ještě k dispozici. Došlo také v některých odvětvích ke krizi nebo k úplné destrukci ekonomiky, nevíme například, jak se bude vyvíjet situace na Ukrajině, potřebujeme více prostředků pro rozvíjející se země, potřebujeme také pomoci malým a středním podnikům a to na bázi vzájemné reciprocity. Zrovna tak musíme spolupracovat i s třetími zeměmi. Já tu nahrazuji kolegu Davida Campbella, který bohužel dnes odpoledne nemohl dorazit, ale vybavil mě podklady. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za jeho práci na tomto stanovisku, které je zvláště důležité vzhledem k velmi ambiciozní obchodní politice Evropské unie. EKR podporuje otevřený trh, který přispívá k dosažení prosperity a e, umožňuje Evropské unii nebo otvírá Evropské unii přístup i na další trhy po celém světě. Proto je důležité, aby komise měla dostatečné zdroje k tomu, aby vedla veškerá probíhající jednání i případná budoucí jednání. Zároveň je třeba si připustit, že Evropská unie prochází procesem fiskální konsolidace. Musíme se snažit eh, lépe vycházet s našimi penězi a zajistit, že eh, peníze z veřejných zdrojů opravdu přispívají k zvýšení efektivity, jsou vynakládány odpovědným způsobem. Proto vítám sdělení, které členské státy minulý týden přijali k rozpočtu na rok 2016. Důraz kladený na kvalitně vynaložené prostředky je velmi důležitý. EKR má tři hlavní závěry k tomuto stanovisku. Za prvé, nejsme proti navýšení rozpočtu na obchodní politiku, ale takovéhle navýšení principiálně musí být následkem relokace prostředku z jiné části rozpočtu. Za, prvé, vešk- za druhé, veškerá opatření je třeba analyzovat, pokud jde o jejich efektivitu, tak abychom se ujistili, že prostředky jsou vynakládány skutečně solidním způsobem. Konečně EKR souhlasí se studií, kterou provádí komise a která se týká zdrojů financování a transparentnosti politik nevládních organizací, které jsou aktivní v oblasti obchodní politiky. Tyto nevládní organizace by měly otevřít své hospodaření, své účty vůči přeskumu ze strany členských států a Evropské unie a neměly by v tomto ohledu mít žádný problém. Děkuji. Děkuji a nyní komise. Pan Dipontej z ředitelství pro obchod. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji, panu Belke a také členům tohoto výboru za jejich vystoupení. I když vaše připomínky eh, ukazují, že tedy výbor podporuje naši obchodní politiku, byly některé vaše otázky velmi konkrétní a já na ně odpovím později. Takže nejprve bych reagoval na stanoviska, která tu padla, nebo na názory, které tu padly. Pokud jde o efektivní um, rozdělení a vynakládání uh, zdrojů, je pravda, že je to náročné. Počet a složitost a viditelnost některých jednání v průběhu posledních let výrazně zrostla a zrovna tak tedy politická pozornost, která je jim, věnov, která je jim věnována. A to si vyžádá ještě větší transparentnost a lepší komunikaci. Kromě toho, jakmile se podařilo uzavřít jednání, bude třeba závěry řádným způsobem implementovat tak, aby opravdu tedy byly přínosem pro evropské občany a podniky. Ve světle tohoto ambiciozního programu a situace, která je velmi náročná na naše zdroje, a zároveň tedy je, je tu tady ten, ten obecný závazek eh, snížit Eh, počet zaměstnanců komise o 5%, to platí i pro naše ředitelství. My například máme pouze 21 eh, stálých úředníků, které, kteří tuto věc řeší. A to se týká tedy vlastně i našich obchodních zastoupení po celém světě. Pokud jde o obchod, a tady bychom tedy uvítali, kdybyste nás podpořili, eh, pokud jde o personál. Pokud je o naši obchodní politiku, samozřejmě, my jsme eh, tady vyvinuli velkou snahu o komunikaci v rámci tedy dostupných zdrojů, o kterých jsem už hovořil. Pro vaši představu, navýšili jsme transparentnost našich jednání tím, že jsme zveřejnili naše vyjednávací podklady, proběhla debata ke každému kolu vyjednávání k TTIP. Jsme také aktivní na sociálních médiích a vystupujeme v členských státech, snažíme se oslovit evropské občany. Také tady upořádáme eh, zvláštní dny věnované obchodní politice. Jeden z nich proběhl před 12 dny. Debata proběhla za účasti veřejnosti zástupců ekonomické půdy, obchodní komunity a tak dále. Samozřejmě dá se toho udělat ještě víc, abychom vysvětlili přínos globalizace a naší evropské obchodní politiky našim občanům a zároveň rozptýlili některé jejich obavy. A my tedy již plánujeme další aktivity v tomto směru. Ovšem v rámci tedy těch omezených kapacit finančních i personálních, o kterých jsem tu před chvílí hovořil. O detailech vás budu informovat v nadcházejících měsících. Pokud jde o konkrétní otázky, eh, otázku podpory obchodu a eh, uplatňování dohody o usnadění obchodu na půdě VTO. Opravdu tedy vítáme, že i vy podporujete tuto velice důležitou dohodu. Víte, že my jsme věnovali 400 milionů euro na podporu dohody o usnadění obchodu na půdě VTO, tedy tyto prostředky budou vynaloženy postupně až do roku 2018. A před zasedáním MCT 10 a ministerské rady je dobré, že jste tedy podpořili tuto dohodu, protože to je jedna z priorit plánování celé řady finančních nástrojů, ať už jde o DCR, EDF, a my doufáme, že tady budou k dispozici zdroje, které nám umožní dostat našim závazkům. Rozvíjící se země, které potřebují pomoc s implementací této dohody o usnadění obchodu, budou mít, eh, pro tyto tedy bude přínosem. Také tady chci zareagovat na konkrétní poznámku. Celkový objem prostředků, které jsou vyčleněny na obchod v roce 2016, se vlastně navýšil, eh, a to v souladu s navýšením víceletého finančního rámce do roku 2020. A tedy ta rozpočt, ten rozpočtový řádek podpory obchodu je jen, jenom taková drobnost. Nicméně to snížení, které jste zmínil, vyplývá z určitého spoždění, vzhledem k tomu, že ještě běží debaty mezi komisí a některými mezinárodními organizacemi, kterým přispíváme bylo obtížné dohodnout se na takzvaném hodnocení čtvrtého pilíře a na takzvané tabulce pagoda, nebo tedy pagoda template. Tady eh, eh, jsme proto nemohli eh, vynaložit prostředky na podporu těchto aktivit, které by, byly, které by právě bylo možné kvalifikovat jako podporu obchodu. A pokud jde o vaše detailní otázky, dodáme vysvětlení do konce týdne. Pokud jde o připomínky k podpoře internacionalizace malých a středních podniků, jak víte, komise vždycky věnuje velkou pozornost potřebám malých a středních podniků a jejich snahám dostat se e, na trhy po celém světě. Naše současné dohody, obchodní dohody otvírají trh pro malé a střední podniky v tomto ohledu a komise vám to také potvrdila. Existuje celá řada podporných programů pro malé a střední podniky, které existují na evropské úrovni a také celá řada různých finančních nástrojů, které jsou k dispozici, včetně nástrojů v rámci, nástrojů v rámci partnerství a také úzce spolupracujeme s členskými státy a obchodními organizacemi uzavíráme partnerství pro přístup za účelem přístupu na trh a naše zastoupení eh, po celém světě v tomto ohledu také hrají klíčovou úlohu. Takže já chci zdůraznit, že všechny projekty jsou nezávisle hodnoceny v souladu se stávajícími pravidly a komise tedy dospívá k rozhodnutím na základě relevantních informací. Pokud jde o problematiku financování nevládních organizací, jejich zapojení do obchodní politiky a problematiku financování, jak už jsme řekli předtím, vzhledem k tomu, že obchodní politika nabývá stále větší důležitosti, eh, jsme rádi, že i nevládní organizace jsou v tomto ohledu aktivnější. Vítá to samozřejmě, vítáme to také samozřejmě na půdě komise, oživuje to i dialog s občanskou společností obecně a my tady podporujeme všechny nevládní organizace, včetně a i další aktéry, jako jsou lobbyistické, eh, lobbystická seskupení a tak dále, aby eh, tedy si požádali o podporu, v tom případě musí zveřejnit informace o svých finančních zdrojích a rozpočtu, což je cena informace, ale v tuhle chvíli eh, asi nemáme prostor pro to, abychom vypracovali studii o financování nevládních organizací. I když eh, uznávám, že tato informa- tyto informace by mohly být velice užitečné, zvláště v případě nevládních organizací, které se staví negativně k naší obchodní politice. A teď pokud jde o některá konkrétní témata, například zpráva Evropského účetního dvora a potřeba řádného monitorování a vyhodnocení dopadu dohod, o tom jsme už hovořili, Tady jsme vám odprezentovali eh, tady naše snahy v této oblasti. Já bych rád zdůraznil, že komise výrazně zlepšila eh, proces hodnocení a monitorování obchodních dohod, jak už tedy zdůraznila i komisařka Melstromová. A my vás budeme pravidelně informovat o dosaženém pokroku. Pokud jde o rovnost pohlaví a, a potenciální analýzu dopadu obchodní politiky na rovnost pohlaví a ženská práva. Řekl bych, že tady už jsme dosáhli mnohého. Například od roku 2011 je princip rovnosti pohlaví a systematicky analyzován v rámci vyhodnocení dopadu uzavřených obchodních dohod. A součástí hloubkové analýzy, analýzy eh, tedy toho společenského dopadu je právě eh, téma rovnosti pohlavů, čili eh, v rámci tedy vyhodnocení udržitelného rozvoje na bázi těchto obchodních dohod. Provádíme také vyhodnocení účinnosti našich dohod několik let poté, co byly uzavřeny, včetně tedy dopadu na potenciální rovnost pohlaví. U všech našich nových obchodních dohod je eh, kapitola o trvale udržitelném rozvoji nedílnou součástí těchto dohod eh, a čekáme, že tedy dojde k plné implementaci tam uvedených principů eh, našimi partnery. Pokud jde o schéma GSP+, tady také provádíme speciální přeskum. Opíráme se o závěry a doporučení výboru, pokud jde o odstranění diskriminace vůči ženám, o informace Rady pro lidská práva a o informace eh, tedy institucí občanské společnosti. Děkuji. Please, can you explain... Děkuji. Můžete ještě trochu vysvětlit tu záležitost pomoci pro obchod? Já jsem tomu úplně neporozuměl. Yes. Um, so, um, as far as digital... Ano. Takže pokud jde tu příslušnou rozpočtovou položku, hodně toho jde do mezinárodních organizací, například Tedy ty prostředky dáváme mezinárodním organizacím a spolu s, na, s nimi potom poskytujeme podporu potřebným zemím. Abychom to mohli dělat, tak zvažujeme přeskum finančního nařízení. Komise požádala tyto organizace, aby poskytli informaci, je to takzvané eh, hodnocení ve čtyřech pilířích, aby ukázali, že jsou skutečně schopny řádně spravovat peněžní prostředky v souladu se zásadami finančního nařízení. A eh, s některými mezinárodními organizacemi ty eh, diskuse byly dosti složité, zvláště třeba s OECD a teprve nedávno jsme dosáhli průlomu a pokroku, ale nebylo to dostatečným před, před přípravou rozpočtu. Ne, ještě všechno je hotovo. Eh, DG Budget spolupracuje s DG Devco, my to podporujeme, ale záleží také, zda se podaří dospět k dohodě, eh, než eh, vlastně bude schválena ta naše operativní rozpočtová položka. No, pořád mi to není úplně jasné, ale zkusím na to sám zapracovat. Možná pro veřejnou informovanost by to bylo docela problematické. Diskutujeme o bilaterálních obchodních dohodách a je obava veřejnosti, že to nebude ve prospěch nejméně rozvinutých zemí a zároveň tedy seškrtáváme ty peníze na iniciativu Pomoc pro obchod. Ještě na tom zapracujeme. Chcete reagovat, prosím? Ano, to přesně jsem chtěl také zmínit. Zástupce komise eh, také přislíbil upřesnit ještě další informace do konce týdne. My se vědomi, že v uplynulých letech toto byl velký problém, protože na jedné straně o mnoha oblastech jsme největší dárce pomoci jsme v rámci OSN a rozpočtový orgán, tedy Evropský parlament, není nikdy dostatečně informován. My jsme v minulosti například neměli přístup k auditům programu OSN, přestože k tomu měli přístup členské státy. A víme, že tam všechno stoprocentně eh, správně neprobíhalo. Já tedy teď Eh, chápu, že komise se bude muset na to přesně podívat, aby věděla, že ti, kteří to potom praxi provádí, se drží našich pravidel, ale i přesto bychom ještě měli eh, zvážit, eh, a k tomu nám dostatek informací, v tomto okamžiku, jestli prostředky by měly být dány spíše do rezervy rady a teprve potom uvolněny podle okolností nebo pokud není možné na to odsouhlasit, tak potom by mohly být eh, pozastaveny, dokud nebude vyslán politický signál, dokud eh, se situace nezmění, nicméně měli bychom také dbát na to, že i OECD eh, předtím varuje a tak by to nemělo pokračovat. Dovedu si představit i střední cestu mezi tím že by tedy v průběhu roku eh, měla vzniknout možnost, že by rozpočtový orgán eh, rozhodoval ad hoc o tom, jestli je možné ty prostředky volnit. Děkuji, tak tedy budeme postupovat. Hůta je 17. červenec, 12 hodin a pro ty rozpočtové eh, je to 3. srpen a hlasování bude v září. Nyní tady můžeme přejít k dalšímu bodu. Bod 18. A my už jsme eh, dnes a včera eh, párkrát zmínili vývoj v VTO Víme také, jaké byly závěry konference Bali a víme také, že až dosud nový mandát pro konferenci v Keni, v smakla v prosinci, ještě nebyl předložen. A proto si myslím, že je nutné, nezbytné na to trochu zatlačit, aby došlo k vyjasnění postoje. Abychom prosadili eh, stanovisko našeho parlamentu na tu konferenci v Nairobi, kde také bude bez zastoupení. Proto bych se cítil tak kolegu, jestli mají nějaké podněty konkrétní pro to usnesení. 22. září eh, potom budeme dále diskutovat o tomto usnesení a tam se teď, jestli někteří z vás na základě té naší eh, včerejší a dnešní diskuze mají nějaké podněty. Pan Buchner. Děkuji za tento úvod. Já bych jenom eh, chtěla říct jednu stručnou poznámku. Pro mě také důležité, aby jako eh, Dauha eh, se zabývalo rozvojem, znamená, že rozvojové státy by měly být středem pozornosti, tak to eh, evidentně až dosud nevždycky bylo, protože často se dostávají do popředí zájmy soukromých společností. Podle mě by správný program byl ten, který by se více zabýval například zajištěním eh, dodávek potravin nebo tím, že v Evropě pořád dotujeme potraviny a tím eh, škodíme zemědělcům ve třetích zemích. Chtěl bych jenom naznačit několik problémů, abych eh, vyjasnil, proč vlastně v některých rozvojových státech mají výhrady a byl bych rád, kdyby to potom bylo zohledněno v tom usnesení. Děkuji vám, takže těžiště je souvislost s rozvojem v chudších zemích. Tam se ještě někdo má nějaké připomínky které, nebo podněty, které by tam chtěl začlenit. Pokud ne, tak bych chtěl dát slovo komisi Pablo Gracotti. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak jste asi zaznamenali z tisku, ta situace v Ženevě není úplně jasná. Jsou tady problémy s odsouhlasením pracovního programu a ten mandát by se měl dohodnout do července, ale zdá se, že ten dokument asi nebude. To samozřejmě nás neodradí od toho hlavního cíle a sice dospět ke konečné dohodě v Nairobi na konci roku. Samozřejmě uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale bude třeba najít rovnováhu, která odrazí současnou situaci a především různorodé postoje jednotlivých eh, členů z rozvojových zemí, nově z rozvějících ekonomik, nejméně rozvinutých zemí. A je to první ministerská konference v Africe, kde je nejvíce nejméně rozvinutých zemí na světě a určitě se tady bude věnovat zvláštní pozornost právě této kategorii členů. Těšíme se na vaše náměty a vaše politické eh, názory na to, jak eh, postupovat v jednáních. Cíl je jasný. Chceme politicky uzavřít DDA. Vidíme eh, velké riziko v tom, kdybychom neuspěli, protože ta vyjednávací funkce VTO by mohla začít být eh, irrelevantní a přitom je to hlavní záruka pro ty menší, zranitelnější ekonomiky, které nemají dostatečnou sílu pro to, aby si mohly vyjednávat velké plurilaterální smlouvy. Je to tedy v zájmu všech velkých aktérů, jako je EU, Eh, aby se tedy uzavřela dohoda i s těmi rozvinu, rozvíjejícími se zeměmi. Těšíme se tedy na vaše politické pokyny a, a rádi zodpovíme jakékoliv otázky, které byste ještě k tomu měli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Ano, máme zásadní otázky. V únoru v Ženevě panoval optimistický názor na to, že v červenci vznikne, v červenci vznikne text revidovaného mandátu. To bylo víceméně klíčové pro tu ministerskou konferenci v Keni. A teď se zdá, že žádný mandát není, že žádný text není. Jak se tedy na to dívá komise, jak ten problém vyřešit? Je nějaká reálná možnost, že nějaký dokument vznikne ještě před zahájením konference v Keni? Děkuji, pane předsedo. Možnost tady je. V posledním půl roce byl problém to, že ne všichni členi jasně pochopili, že to jednání, nebo ta, ta dohoda eh, v Nairobi asi nebude vypadat tak, jako dohoda, o níž se hovořilo v roce 2008 při posledním vyjednávání. Ta vyjednávací situace se změnila, eh, mezi tím se konala jiná jednání a je to také v souvislosti s celosvětovou ekonomickou nerovnováhou a s problémy některých zemí v mezinárodním obchodě pokud tato takzvaná rekalibrace neproběhne, tak eh, nedospějeme k dohodě. EU eh, se na tom snaží pracovat. My jsme uvedli, že bychom se měli snažit o výsledek, který vyhovuje dnešní realitě. Eh, bude to možná trochu z hlediska ambicí nižší než Původně jsme se domnívali, ale prozatím někteří členové stále lpí na textech, které byly sjednány v roce 2008. Paradoxně nejvíc na tom lpí ti, kteří způsobili selhání, neúspěch jednání v té době a kteří tehdy ten text odmítli, což je docela zvláštní, ale tak to někdy v jednání chodí. Potřebujeme skutečně rychlý postup ku předu. Pokud to nenastane, tak hrozí, že budeme v situaci, kdy eh, tedy nedojde k politickému porozumění ohledně DDA a v září pak delegace budou se snažit za každou cenu dosáhnout nějakého výsledku, který nebude tedy ten výsledek eh, globální. A to by bylo velice nákladné pro organizaci a také by to byl problém pro to jednání jako celek. A není jasné, jestli bychom v budoucnu ještě měli nějakou příležitost se dohodnout. Doufám, že jsem to řekla jasně, ale mohu uvést další podrobnosti, pokud chcete, pane předsedo. To, to be honest. Tak eh, upřímně řečeno, mně to není úplně jasné. Jestli ta sklenice je půl prázdná, půl plná nebo něco mezi Helmuta. Die Frage hätte ich auch gerne. Ano, to, to odpověď bych také rád znal. Takže můžeme se jenom eh, ptát dál, protože jsme slyšeli takový eh, nalehavý apel generálního tajemníka VTO který vyzval vlády, aby se nad tím mm, zamysleli a dali najevo, <clears throat> jakým směrem by se chtěli ubírat. A i od, ani od rady dnes, ani od komise včera jsme neslyšeli nic jiného, než že chtějí se dát směrem multilateralismu, ale nic konkrétního o tom, co bude dělat Evropská unie to bude prosazovat vzhledem k těm komplikovaným vztahům, že o tom se vyjednává už deset let, možná ještě déle, takže všichni by měli vědět, o co tady přesně jde. Takže mě by zajímalo, kde jsou ty skutečné problémy. Aby bylo možné to konečně ukončit. V čem to vězí a aby bylo možné dosáhnout kompromisu. Já bych ještě mohl doplnit otázku, které státy jsou neaktivnější. V únoru, když jste tady byli, <clears throat> měl pocit, že Spojené státy a Evropa úzce spolupracují. To tak, že mezi nimi téměř není rozdílu, je tomu pořád tak, anebo je tady někdo, kdo velmi stojí o další pokrok. Ano, myslím, že jsme tím všichni velmi frustrovaní že nedochází k žádnému posunu u členů VTO, aby konečně eh, s tím eh, něco udělali. Já bych byla ráda, kdyby Evropská unie udělala všechno, co je chtěla, protože myslím, že je to naše úsilí, které by nás mohlo přiblížit dohodě na té ministerské konferenci, zejména v Nairobi. Velmi mě brzelo, kdyby to byla zase do přehlídka různých postojů bez toho, aby došlo k dohodě. Takže možná, že mohl byste nás ujistit, že Evropská unie dělá naprosto všechno, co je v našich silách, aby minimálně eh, jsme věděli eh, v Keni, že jsme udělali maximum pro to, aby to bylo konečně uzavřeno. Děkuji. Ano, já se pokouším být nejasnější hlavní věc, která to všechno blokuje, je podpora domácích producentů eh, v zemědělství. To tady s tím Evropská unie moc udělat nemůže, protože my už jsme tady udělali hodně, my jsme reformovali naše zemědělství, měli jsme velmi <clears throat> eh, eh, rozsáhlý systém dotací, a my jsme teď ten zorný žák, který možná už ne, tak na sebe neupozorňuje, protože my už jsme to hodně, to se od nás udělali. Bohužel další hráči nejdou úplně tímto směrem. Eh, Spojené státy mají takzvaný Farm Bill, zemědělský zákon. o kterém někteří myslí, že jim neumožní akceptovat ten text z roku 2008 Čína také čím dál tím více používá eh, dotace, které porušuje hospodářskou soutěž. Oni říkají, že se drží toho limitu ad minimis a že tedy nechtějí mít podobný systém jako Brazílie nebo Indie. To se také nechtějí změnit. Většina zemědělských dotací na světě poskytují se ty dotace do 25% a politicky to velmi komplikované, nikdo to nechce ustoupit, všechno je veřejně najevo, nechtějí se odkryt o domácí podpory, pokud s tím co dělá Čína a Čína to považuje za neakceptovatelné. To je klíčová věc a my přemýšlíme nad nějakým řešením, které bychom mohli předložit, aby eh, nastal nějaký pokrok. A ta další situace eh, souvisí s eh, přístupem na trhy. Tady je dvojí potíž. Za prvé to, že mnoho členů VTO už provedli bilaterálně a regionálně liberalizaci a nejsou už teď tak nadšení liberalizovat na globální úrovni. Liberalizace VTO znamená, že dojde k otevření trhu pro čínské dovozy. A Čína vyrábí 50% produkce na světě. To jsou tedy naše problémy. Evropská unie tomu nějak nebrání, my se snažíme přispět k řešení, ale my také musíme být opatrní, abychom navrhli věci, které jsou důvěryhodné a které budou mít pozitivní dopad. Příliš, je teď příliš brzy, eh, bychom řekli, jestli je nějaké eh, možné řešení. Prozatím to tak nevypadá. To, že proběhla už je eh, hůta ukazuje, že jsou tu i další aspekty. Eh, došlo k eh, politickému setkání nebo politickému kroku, což bylo udělení toho mandátu pro jednání americkému prezidentovi a my chceme v září tlačit na to, aby eh, vlády přijaly závazky, protože to je cesta k úspěchu v Nairobi Kdyby se nepodařilo tu dohodu uzavřít, tak by to byla velká škoda, ale je to multilaterální jednání, je tam hodně hráčů a bohužel jsou určité limity toho, co může udělat Evropská unie pro to, aby se dospělo k nějakému řešení. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. A tím jsme skončili jednání k tomuto bodu programu a dostáváme se k bodu 19. Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetích zemí, uplatňovaných mimo její území, přepracované znění. Já dávám slovo zpravodaji. Děkuji. Jak říkáte, jde o přepracované znění, která se týká uh, aplikace právních předpisů Eh, přijatých určitou zemí mimo její území, například sankcí Spojených států vůči Kubě, Iránu a dalším zemím, což má někdy dopad i na občany Evropské unie. Evropská unie se na to dívá tak, že jde o porušení mezinárodního práva, proto od roku 1996 platí eh, nařízení které chrání evropské entity v tom smyslu, že podle tohoto nařízení nemusí eh, plnit americké sankce a jsou kompenzovány, pokud eh, jsou těmito sankcemi nějak postiženy. Přepracované znění v podstatě eh, konsoliduje stávající text a jediná změna spočívá v užití delegovaných a implementovaných aktů. Myslím, že kolegové se mnou budou souhlasit v tom smyslu, že je vhodný okamžik pro debatu o těchto záležitostech, vzhledem k tomu, že došlo eh, k uvolnění sankcí vůči Kubě a dnes ráno Spojené státy dospěly k dohodě s Iránem. A proto by mě zajímalo, jestli a tady se dá eh, čekat změna situace i v případě tohoto nařízení. Před dvěma roky jsem se ptal komise, zdali uzavření dohod TTIP může znamenat, že evropské podniky budou vlastně lapeny do sítě amerických sankcí a občas tedy slýcháme a pověsti, že některé evropské podniky, jako například Rakouská banka, a jedna telekomunikační společnost by měly přestat obchodovat s kulou. Mě by zajímalo, jestli k tomu opravdu došlo, jestli komise o tom byla vyrozuměna a jestli tomu věnovala pozornost, vzhledem k tomu, že existuje toto nařízení. Jak jsem řekl, tedy jde o přepracované znění a já jsem přesvědčena o tom, že evropská legislativa by měla být přístupná jednotlivcům, Měla by být komplexní a pochopitelná a proto vítám přepracované znění, vzhledem k tomu, že tady ty formulace eh, jsou nyní přehlednější. Trošku obavy mám z právního základu, protože nařízení se opírá o tři správní základy 2 a 7 o obchodní politice a 64 volný pohyb zboží. Ale také používá takzvané flexibilní ustanovení podle článku 352 a s tím mám trochu problém. Nechápu, proč zrovna tento článek je potřeba, protože 2, 7 a 64 úplně stačí. Výbor Jury se na to dívá stejně, proto bych rád slyšel od komise proč podle jejich názoru musíme používat e, ještě článek 352? A z domácího pohledu to působí problémy uvnitř Spojeného království. Naše konzervativní vláda řekla, že cokoliv, co si vyžaduje primární legislativu, a to článek 352 vyžaduje, tedy jakékoliv změny této Eh, tohoto právního základu zahrnutí článku 3.5.2 by se vyžádali přijetí primární legislativy, což samozřejmě nějakou dobu trvá. Takže je to určité nebezpečí spojené s použitím článku 3.5.2. Další problém, na který se musíme eh, zaměřit, je skutečnost, že i když je to nařízení víceméně delegovan, tedy technické povahy, zahrnuje možnost použití delegovaných aktů eh, pro změnu obsahu příloh, včetně relevantních sankcí a mě by zajímalo, proč komise volí delegované akty. Pokud jde o zapojení parlamentu, komise by měla informovat podle tohoto nařízení okamžitě neodkladně Evropský parlament o všech sankcích přijatých třetími zeměmi, které poškozují evropské zámky, zájmy. A byl bych rád, kdyby nám komise alespoň mohla schrnout tedy obsah těch nejnovějších zpráv této oblasti a řekla nám, kdy se dá čekat další aktuální zpráva. Je to tedy velice složitá práce, šlo vlastně o kodifikaci stávající legislativy. Děkuji. Jediný stínový zpravodaj, který tu je, pan Buchner, dávám mu slovo. Já mám mnoho připomínek. Jak bylo právě řečeno, jde o, a jsou to ale velmi detailní právní otázky, a si nemyslím, že tu věc řešit na politickém fóru. Proto by bylo dobré, to by možná bylo lepší, kdybychom se my dva dohodli přímo. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Napadá mě hned několik různých otázek. A já jako člen právní služby komise a osoba zodpovědná za vypracování tohoto návrhu odpovím na některé z nich. Na ty, které se týkají právních záležitostí. zvláště tedy pokud jde o právní základ. A také otázku, proč jsme zvolili delegované akty pro zavedení nezbytných změn. Za prvé, mi dovolte stručně zmínit důvody, proč to vůbec navrhujeme, tedy proč navrhujeme přepracovat znění. Je to čistě technická záležitost v kontextu takzvaného obchodního balíčku Trade Omnibus, který se stává ze dvou nařízení 37 a 30, číslo 37 a 38 2013 a sdělení komise k této věci, které bylo přílohou k těmto nařízením. Já bych asi mohl odcitovat tohoto sdělení. Přijetí nařízení 37 2013 si vyžádá velký počet eh, úprav ve stávající legislativě a aby tato byla lépe čitelná a přehledná, komise navrhuje kodifikovat tyto, tyto dotčené akty poté, co řízení 37 2013 vstoupí v platnost. Takže my jsme tady v podstatě zahájili kodifikaci nařízení 2271 96, ale brzy bylo zřejmé, že některé mírné změny, že bude třeba zavést některé drobné změny, zvláště s ohledem na článek 5 tohoto nařízení. To je také důvod, proč se z původně zamýšlené kodifikace stal recast, tedy přepracované změní, což vysvětlujeme v bodě 4 vysvětlujícího memoranda. Rád bych stručně zareagoval na dvě otázky, které se týkaly těch hlavních právních aspektů tohoto návrhu. Pokud jde o právní základ, odpověď je jednoduchá. Jak už jsem řekl předtím, jde o snahu kodifikovat, která pak vyústila v recast, a to z čistě technických důvodů. Prohlášení komis, sdělení komise v okamžiku přijetí balíčku Trade Omnibus uh, amended by the Trade Omnibus This is why we conceive... Bylo naším původním záměrem pouze novelizace. A z tohoto pohledu je třeba zdůraznit, is that uh, under the applicable interinstitutional agreement, že v rámci platných interinstitucionálních dohod nemůžeme eh, v textu dělat žádné zásadní změny je-li tento předmětem kodifikace. A aplikujeme-li tento princip, tak je jasné, že musíme zachovat stávající právní základ který, který platil pro nařízení 2271 96 té době příslušné články smlouvy, které byly použity jako právní základ, byly články 73c, 113 a 235 smlouvy o založení Evropského společenství. To jsou tedy ty články, které byly zmíněny jakožto právní základ pro původní nařízení. A nám by stačilo reprodukovat tyto články v novém aktu. A samozřejmě také přeměnit je na eh, články, které jsou aplikovatelné v tomto kont- v současnosti, v tomto kontextu. To je také důvod, proč jako právní základ tohoto přepracovaného znění navrhujeme tři různé články smlouvy. To neznamená, že komise by je opravdu všechny chtěla použít jako právní základ, přesně naopak. Právní služba komise spolu s právní službou parlamentu a rady nyní zvažuje stanovisko, výboru Jury k použitému právnímu základu A všechny tři právní služby se v podstatě shodly, na tom, že souhlasí se stanoviskem výboru Jury. Přiznáváme tím, že ten právní základ, který jsme původně zvolili, se možná změní v průběhu legislativního procesu. Pokud jde o technické změny, navrhované s ohledem na článek 5, jak už jsem zmínil, důvodem, proč jsme z novelizace eh, přešli na přepracované znění, na recast, byl dojem, že tedy v rámci práce na takzvaném eh, obchodním omnibusu jsme možná něco přehlédli. A když se podíváme na obsah článků 5, 7 a 8, vidíme snahu použít prováděcí akty tam, kde jde o proces schvalování. To je jasné. Ze všech těch textů, které byly přijaty, zvláště pokud jde o úpravu článku 8 a odkazy na tento článek v článku 7. My jsme však rozhodně měli dojem, že stanovení kritérií pro povolení podmínky pro výběr těchto kritérií nejsou dostatečně zpracovány. Ve chvíli, kdy byly přijímány obchodní dohody. A naše první reakce na tuto skutečnost byla aplikovat tady ten obecný princip, který uplatňujeme tam, kde jde o omezení prováděcích aktů a aktů omezení, která tedy představují buď prováděcí akty nebo delegované akty. Being considered um, as constituting uh, an activity supplementing the existing uh, legal mm-hmm. text, that's the reason why um, a vzhledem k tomu, že v původním textu již byla kritéria, tedy ta nová dodatečná kritéria byla považována pouze za dodatečný, tedy jejich výběr bylo považováno pouze za dodatečný postup, proto jsme zvolili delegované akty. O tomto postupu se hovoří také v poměrně čerstvém textu, Text navrhovaného memoranda o porozumění, který je přílohou k námi navrhované interinstitucionální dohodě o lepší regulaci. Bod 8 tohoto navrhovaného textu jasně říká, že v podobných situacích a tedy je vhodné použít delegované akty. Děkuji. I hope everybody is... Doufám, že všem už je to jasné, říká pan předseda. David? Ano, to je velice užitečná odpověď od komise. Pokud jsme to tady správně pochopili, tak se vlastně jedná o změnu právního základu. Komise tedy musela eh, vlastně takto postupovat, ale nemá žádný problém s vyškrtnutím 352. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, samozřejmě eh, z hlediska parlamentu je to velice zajímavé, protože to zvyšuje naši úlohu ve srovnání s prováděcími akty, takže jsme jako parlament s tím nemáme problém. Možná to bude být bude problém pro radu, ale za parlament jsem velice spokojen, takže mě vyhovuje odpověď komise. Děkuji, pane předsedo. Okay, so um, we are waiting for you. Takže budeme čekat na váš návrh zprávy 19. listopadu to je lhuta pro pozměňovací návrhy a 10. prosinec bude zřejmě datem hlasování. Děkuji. A další bod, to je bod 20, monitorovací zprávy, respektive zprávy monitorovacích skupin. Normálně bychom na to měli mít více času, ale požádám tedy ty monitorovací skupiny, které zasedaly. Zda jsou nějaké komentáře. TISA, to je jenom informace o 13. kole. Mercosur, je eh, tady něco konkrétního, pane Salbo? Máte nějaké konkrétní informace o Mercosuru a příslušné materovací skupině? Ano, měli jsme jednání 23. června eh, s Matiasem Jorgensenem, informoval nás o něčem, co už jsme věděli, a sice, že ta ministerská schůzka EU Mercosur v rámci summitu EU a s latinskoamerickými zeměmi se podařilo dosáhnout eh, výměny vyjednávacích nabídek a vyjednavači byli požádáni, aby byli neustále v kontaktu s národními úřady. 1. července dočasné předsednictví přešlo z Brazílie na Paraguay, to je tedy předsednictví Mercosuru a před předseda eh, tedy předal lhuty pro odstranění necelních překážek a, efekt, a ekvivalentních překážek, které postihují přeshraniční obchod. Podpis obchodní dohody s EU je podle Paraguaje eh, životně důležitá. Argentina žádá více času na jednání, Venezuela se rozhodla, jak určitě víte, že se nezúčastní jednání o dohodě a Bolívie odmítá současný návrh ze strany EU, tedy a hrozí, že nevstoupí do Mercosuru, pokud bude podepsána dohoda o volném obchodě. Parlamenty Brazílie a Paraguaje ještě budou hlasovat o své účasti, tak aby se Paraguaj stala tedy šestým členem Mercosuru. Jaké budou další kroky? Evropská komise potvrdila, že se bude nadále jednat podle starého mandátu, navíc eh, eh, tedy ten mandát nebude zveřejněn. Byla dohoda pokračovat ve výměně nabídek během léta a pokud eh, ty ambice budou shodné, tak by mohla proběhnout oficiální výměna nabídek ještě do konce roku. Jako obvykle zemědělská politika je hlavní překážkou v tomto okamžiku EU, e, tedy musí sepsat seznam zboží. Brazilské předsednictví nakonec bylo pozitivní a Evropská komise se domnívá, že Paraguay by mohla dát důležitý impuls s cílem podepsat dohodu v roce 2016. Taková je tedy situace. Pokud máte nějaké otázky, rád odpovím. not the case. Takže nikdo nic nemá. Rusko, Ukrajina, pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme zasedání monitorovací skupiny spolu s finským kolegou, společné zasedání pro Ukrajinu a Rusko. Hlavní diskuse se týkala trojstraných jednání mezi EU, Ukrajinou a Ruskem. Jsou to tedy trojstrané rozhovory. Větší část jednání byla za zavřenými dveřmi, protože ty rozhovory ještě pokračují, takže nebudu zabíhat moc dopodrobná. Hlavní e, klíčové body jsou takové, že Rusko tlačí na samostatnou trojstranou dohodu, která by byla podepsána až vstoupí platnost dohoda o volném obchodu s Ukrajinou. Ovšem to není v působnosti této eh, dohody DCFTA. Je jasné, že Rusko chce využít eh, tuto případnou dohodu jako páku proto, aby měli pod kontrolou ukrajinský obchod. Takže náš postoj je takový, že bychom to samozřejmě podpořit neměli. Rozhovory budou pokračovat. V září proběhne druhé kolo rozhovoru, ale mandát komise je striktně omezen eh, tím, co je obsaženo v Minské dohodě, kde se hovoří pouze o eh, vlastně řešení ruských problémů v rámci DCFTA. Ale i když ty rozhovory se už nějaký čas vedou, tak Rusko nebylo schopno poukázat na hlavní problémy, které má s tou budoucí dohodou. Takže to budeme bedlivě sledovat a vrátíme se k tomu v září. Děkuji. Výborně, pan Borely a Turecko. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla mluvit o Kazachstánu, pokud budete souhlasit. Protože Turecko už jsme probrali. Je to tak v pořádku? Dobře. Ano, to je důležité téma, takže přejdeme k USA. Tam byla skupina k 2. července v přípravě třetího kola. Mohli bychom diskutovat o službách, eh, asi nebudou žádná překvapení a v září bude další eh, kolo debriefing Magreb. Jednání bylo 8. července. Proběhla výměna názoru k Euromedu ohledně zahájení jednání s Tuniskem. A teď se dostáváme ke Střední Asii a k Kazachstánu, pane Boreli. Děkuji, pane předsedo. 25. června jsem předsedal této skupině pro středoazijské země. Skupina se zaměřovala především na Kazachstán a Uzbekistán. Náš výbor tomu také věnuje svou pozornost. Bylo to zakládající nebo ustavující zasedání, bylo to poprvé, kdy náš výbor založil monitorovací skupinu pro střední Asii. Je pro Evropskou unii zcela nezbytné sledovat, co se děje v střední Asii a musí na to také nějak reagovat. Jsou to dvě země, které jsme už monitorovali a některé další země by také měly být předmětem práce monitorovací skupiny. Budeme se jimi zabývat do budoucna. Co se týče Kazachstánu, je to největší země ve střední Asii a naše obchodní vztahy jsou zajímavé některé země EU dovážejí, vyvážejí a investují e, ve vztazích s Kazachstánem. Pokud jde o postup spolupráce a partnerství, o tom už se jedná celé roky. Umožnilo by to posílit politické vztahy, ale také by to byl zásadní rámec pro vztahy obchodní. Chtěl bych především zdůraznit dopis, který jsme dostali od paní Malmstrémové. Řekla nám, že je nezbytné, aby ta dohoda byla rychle e, účinná a přeje si, aby Evropský parlament tedy schválil text, který je předmětem jednání. To tedy sice neznamená naléhavý postup, ale chápu e, postoj paní komisařky. Kazachstan má velké ekonomické ambice zaměřuje se na diverzifikaci ekonomiky, zvyšuje své investice zvláště do inovací, vědy a vzdělání, výzkumu a rozvoje. Přičemž připravují řadu reform, reformu státní zprávy, snaží zlepšit právní stát, transparentnost, zodpovědnost a je třeba, abychom eh, byli včas připraveni. Určitě je tady velká příležitost spolupráce s touto zemí, zvláště s ohledem na energetický potenciál středoazijských zemí, což je uvedeno i v dokumentu o energetické unii komise. Uzbekistán to je trochu něco jiného. To je nejmenší země, kde není takový potenciál, ale jsou tam možnosti souladu s evropskými ekonomikami. Uzbekistán je bohužel často předmětem diskusí u nás, zejména eh, pokud eh, jde o problematiku, kterou se zabývá třeba paní Arena. Je třeba, abychom to bedlivě sledovali. Velvyslanec byl pozván na monitorovací skupinu a seznámil nás se situací. Podle odhadů MOP by mělo dojít k postupnému zlepšení situace v této zemi. Postupně se přechází k mechanizaci zemědělství. E, to zemědělství se tam zhroutilo pro spadu Sovětského svazu. Bavlna už není hlavní plodinou a více se rozmáhá ovoce a zelenina a je tam stále méně nucené práce, ať už je to dětská práce nebo jiná v oblasti pěstování bavlny. Výbor INTA musí bedlivě sledovat eh, vývoj v této zemi ve spolupráci s MOP a s dalšími mezinárodními organizacemi, které zde mají kompetenci. Děkuji vám a na závěr bych chtěl dát eh, slovo panu Begemu k týkající k otázce Střední Ameriky a Kuby. Ano, děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Já vám chci poděkovat za rozhodnutí koordinátoru dát Kubu eh, temilitací skupinu pro Střední Ameriku. My jsme vlastně naši první schůzku o Kubě. Zástupci jsou pro vnější činnost a větší trend. No Oni hovořili o tom, že tady došlo k určitému pokroku u obchodu, u lidských práv, ale a co bych měl také dodat, že jsme si přečetli, že prezident Castro má v úmyslu poskytnout 50% domácností internet. Bude zajímavé, jak tyto nové komunikační možnosti a inovace se projeví a jestli povedou k demokratizaci a doufáme, že to nepovede k podobným jevům jako v jiných zemích, kdy internet je blokován, protože lidé to využívají eh, jako nástroj demokracie. Ovšem, měli bychom se uvědomit, že Kolumbia a Venezuela jsou pro Kubu nejdůležitějším partnerem a dovoz Kuby představuje většinou zemědělské výrobky, tabáko, suroviny a export z Evropy se zaměřuje zejména na stroje, chemické výrobky a tak dále. Ehm, také zajímavé, že bylo řečeno, že se týče léčiv, tak Kuba v mnoha ohledech má velmi zajímavou nebo přední pozici, takže je tady prostor pro spolupráci, pokud se podaří vyřešit otázku duševního vlastnictví. Kuba nikdy nepodepsala do Ruskotonu a není součástí toho eh, procesu GPS kvůli statistikám. Teď bude záležet na statistikách Světové banky, jak se to bude eh, vyvíjet. My jsme ty statistiky viděli a budeme chtít znát přesné údaje od komise týkající se obchodu mezi Kubou a Evropskou unii, protože se zdá, že došlo k velkému poklesu v roce 2013. Možná to souvisí s GPS nebo s něčím jiným. Asi. Není pravděpodobné, že by se Kuba rychle připojila k mezinárodním finančním nástrojům, ale co se týče té potenciálu spolupráce, tak je to naška dohoda usnadnění obchodu a sociální ochrana. Co týče našich programů, jako DCA a CDI, tak tady se to vyvíjí, asi tady nebudou žádné nové finanční závazky na straně EU. Zajímavá je ještě jedna věc, o které jsme diskutovali. Já už jsem zmiňoval statistiky Světové banky. My jsme také narazili na problém v tom, že se velmi eh, těžko to srovnává s údaji od kubánských úřadů, protože ti kolikrát eh, neposkytují eh, totožnost některých investorů z evidentních důvodů. A co to sociální ochrany, tak kubánská strana tam zároveň údaje, které se těžko věřují a proto je to nesrovnatelné. co se týče té zvláštní rozvojové zóny v Mariupolu. To by se um, tento přístup by být vhodnější v celé střední Jižní Americe. Tak to musí být uh, vnímáno v souvislosti s tím, že Nicaragua buduje nový alternativní kanál, kromě toho panam, nebo který má konkurentům panamskému, takže tady je potom velký potenciál pro přepravu. A musíme se také podívat na to, jaké jsou aktivity Číny a Ruska ohledně Kuby. Nicméně připravené infrastruktury a investice do toho Mario sportu, tam je to relativně nízké. Takže tolik z té naší skupiny. Naše příští schůze bude na začátku září, kdy budeme hovořit zase předsednictví eh, Jižní Ameriky, což je Salvador. Ano, to je velmi zajímavé. A teď se dostáváme k bodu 22, tedy pardon, 21, bod různé, ale nikdo nic nemá. Bod 22, příští zasedání 31. srpna. Chci vám popřát hezké